You are right. Uh, it's better with the microphone. Uh, so I would like to welcome everybody. Uh, dovolte, abych přivítala všechny ty, kdož se k nám přidali k dnešní debatě, která bude probíhat během následujících tři hodin. Ráda bych vám řekla, že naše zasedání je streamováno na internetu a to znamená, že eh, také nahráváno. Já bych začala bodem číslo jedna, eh, což je schválení programu, eh, který jste dostali už v úterý 25. dubna a nikdo nepožádal o žádné změny, čili snad můžeme předpokládat, že ani nyní není námitek, ale můžeme program schválit. Eh, řekla bych jenom to, že musím provést jedno drobné oznámení, které tady nemáme na programu. Chci vám říci, že všechny příspěvky ke legislativním postupům z národních parlamentů, což jsou stanoviska a další příspěvky, budou od tohoto týdne k dispozici eh, ve vnitřním eh, systému, tedy na internetu parlamentu, ale také na internetu. Takže to začne fungovat tento týden. A tím se dostávám k bodu číslo dvě, a to je právě ona meziparlamentní schůze našich výborů, která se bude zabývat ustanoveními smlouvy, eh, eh, které se dotýkají taky národních parlamentů. Je, je to důsledek naší zprávy našeho eh, kolegy Paula Rangela, který je portugalským poslancem ve straně Lidové. Chtěla bych ještě jednou přivítat naše hosty z národních parlamentů. Máme zde zástupce z devíti parlamentních komor z devíti členských zemí, kteří se nám zapsali na eh, účastenskou listinu. A máme zde také zástupce Evropské komise, eh, ředitele pro úsek vztahů s dalšími institucemi, pan Metron. A já mu eh, za chvíli dám slovo. Možná se vám doneslo, že eh, my takové, takováto setkání se národními parlamenty pořádáme už eh, mnoho let, každý rok aspoň jednou. Eh, běžně to bývá někdy v listopadu a vždy se zamýšlíme nad budoucností Evropy. Dnes máme zasedání mimořádné Eh, opět tedy se zástupci vnitrostátních parlamentů. Už eh, nějaký čas eh, se domníváme, že je v našem společném zájmu, aby vznikl, vznikla jakási síť poslanecká po celé Evropské unii, abychom zajistili přiměřenou roli parlamentům členských zemí v celém politickém systému Evropské unie. Domníváme se, že Evropský parlament, ale zejména tedy eh, my zde ve výboru pro ústavní záležitosti eh, věříme v politický eh, dialog uvnitř parlamentu a taky mezi všemi našimi parlamenty. A proto se snažíme tímto způsobem zkvalitňovat eh, výstupy z našeho legislativního procesu. Také už léta pracujeme na parlamentní dimenzi tohoto legislativního procesu. V minulém období jsme zde měli dvě zprávy. Jednak to byla zpráva pana Cassiniho v roce 2014, eh, který byl tehdy předsedou výboru AFKO a předtím eh, v roce 2009 zpráva pana poslance Broka. Máme tedy za sebou eh, už nějaká, už několik let intenzivní spolupráce mezi státními parlamenty a parlamentem Evropské unie v rámci platformy COSAC, která by měla zlepšovat onen přínos k, naší legislativní, k našim legislativním procesům. Musím říct, že eh, výrazně eh, se podíleli také britští kolegové v poslední době. My jsme hovořili o iniciativě Zelená karta, o strukturovaném dialogu a Parlamenty členských zemí se tedy účastní nejenom platformy COSAC, ale také platformy pro obranou politiku, pro zahraniční politiku, ekonomických platform. Čili musíme říci, že jsme e, z hlediska evropských občanů e, tedy pokryli ty snad nejdůležitější aspekty e, politického procesu. To znamená, že takto usilujeme o lepší chápání Evropy. Ta dnešní debata, eh, kterou zahájí Paul Rangel, nám eh, také bude obsahovat příspěvky eh, zástupců státních parlamentů. Bude to pan Václav Hampel, šéf příslušného výboru v Českém senátu, dále pan Vanino Čity, eh, který je z italského senátu, opět předseda eh, výboru pro evropské záležitosti. Eh, bohužel nezúčastní se náš ohlášený lidský kolega, kterému uletělo letadlo, jak se zdá. A budeme debatovat o ustanoveních evropských smluv, která se týkají právě parlamentu členských zemí. A budeme se snažit také upírat pohled do budoucna. Budeme mít zde také experty, bývalé poslance eh, v parlamentech. A budou to pan Carlo Casini, který je bývalým předsedou tohoto výboru AFCO, bude hovořit o mezparlamentní spolupráci na úrovni EU. Dále zde budeme mít pana Ludvika Dorna, Eh, který se vyjádří k subsidiaritě a národním parlamentům a pak je zde také pan profesor dr. Ingolf Peniče z Humboldtského institutu a bude hovořit o strukturovaném dialogu s národními eh, parlamenty. Eh, praktický, praktická poznámka, samozřejmě budeme vás všechny prosit, aby jste dodržovali řečnickou dobu v příměřenou, eh, to znamená hlavní řečníci zhruba 10 minut, eh, krátké vstupy, tak to nebudu kvantifikovat, prostě bylo by dobré, kdyby byly krátké. A eh, pak tedy, jako je naší tradicí, bude debata, kde se budou střídat vždy někdo z z, z přítomných zastoupených státních parlamentů a pak vždycky dva lidé z Evropského parlamentu. Takže myslím, že tolik pro začátek. A také ještě jednou připomínám, že jsme vysíláni, tedy streamováni na internetu. A nyní eh, dám eh, slovo tady panu řediteli, aby řekl pár slov jménem Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážené dámy a pánové, zástupci národních parlamentů a Evropského parlamentu, Především bych chtěl začít omluvou pana místo předsedy Timmermanse, který zde měl být, ale bude zde až od zítřka a mm, bude to znamenat, že bude nejenom na našem zasedání, ale také se bude účastnit mnoha dalších setkání se zástupci e, zde přítomných státních parlamentů. Komise je zhruba v polovině svého mandátu a připomněli bychom, že na začátku pan předseda Juncker e, prohlásil, že e, Parlamenty členských zemí jsou nástrojem, které um, mohou na pomoci zblížení občanů a Evropské unie. Evropský projekt eh, bez tohoto, bez tohoto parlamentu není proveditelný ani myslitelný. Pokud se týče vztahu komise eh, vůči parlamentům členských zemí, tak můžeme říci, že od počátku tohoto mandátu mnoho komisařů navštívilo členské země. Těch návštěv máme celkem 500 napočítaných. A e, předseda komise Juncker e, přímo naléhal na všechny komisaře, aby e, udržovali živé styky s, evropské, s parlamenty členských zemích. A řekl to nejenom tedy v projevu stavu Unie v Evropském parlamentu, ale také v nedávné době eh, v souvislosti s přijetím Bílé knihy o budoucnosti Evropy. My si o to slibujeme, že eh, komise dostane zpětnou vazbu a eh, spoustu myšlenek a podnětů do září. My si přejeme udržovat vysokou úroveň, úroveň spolupráce s parlamenty členských zemí, a to nejenom v rámci toho, co nám ukládají smlouvy, ale také z toho jednoduchého důvodu, že všechno, co se přijímá zde jako evropská legislativa, se dříve nebo později bude muset aplikovat za účasti parlamentu členských zemí. A to znamená, že čím dříve začínáme s členskými zeměmi spolupracovat na této legislativě, tím lepší je příslip výsledků. Existují samozřejmě také pragmatičtější způsoby zapojování vnitrostátních parlamentů do práce na úrovni EU. Je to například ve stadiu přípravy pracovního programu komise, což se už událo v roce 2016 a také 2017, kdy předseda Juncker žádal parlamenty členských zemí o zpětnou vazbu. A samozřejmě, že momentálně se na tom pracuje, všechno se tvoří a máme zde opravdu širokou škálu možností interakce mezi komisí a parlamenty členských zemí. Další věc je, než se zcela vytvoří, zcela dotvoří tedy eh, legislativní iniciativy, pak je možné provádět veřejné konzultace. To je samozřejmě velice pragmatická příležitost pro naši interakci. Co se týče formální části politického dialogu s národními parlamenty, budou brzy přijaty zprávy, znamená v červnu, a bude to, budou to vlastně výroční zprávy o činnosti předkládané eh, parlamentům českých zemí. A eh, musíme říct, že eh, ta účast národních parlamentů porostla meziročně o 75 Čili my jakákoliv stanoviska, která vydáváme, ať už jsou odůvodněná nebo prostě jakákoliv stanoviska, tak eh, vždy tedy eh, na každou připomínku a podobně eh, se vždy může očekávat odpověď. A my toto nepovažujeme jako něco, co by bylo nařízeno něco nepříjemného, je to spíš jaksi pozitivní eh, příspěvek naší legislativě. Pokud se týče zelených karet, eh, myslím, že to nemusím dlouze rozvádět, poněvadž už jsme měli několik příležitostí toto debatovat. Myslíme, že ten, eh, ty vstupy jsou pozitivní. Mm, máme zde tedy vstupy hned v raném stádiu řešení této věci od vnitrostátních parlamentů. My určitě tady mohu hovořit alespoň o dvou velmi eh, pozitivních příkladech. Ale nebudu teď stržovat, eh, eh, to je úvodem ode mě všechno. Přeji vám konstruktivní spolupráci a jistě jsem přesvědčen, že to bude k všeobecnému prospěchu Doufáme tedy v další konstruktivní a pozitivní dialog s vámi. Děkuji. Děkuji vám. Nyní chci dát slovo Paulu Naranželemu, který vlastně stojí za tím, že jsme se zde všichni sešli. Takže prosím, máte slovo. Eh, prý můžete hovořit něco déle než 10 minut. Děkuji, já se pokusím být stručný. Dovolte mi nejprve poděkovat všem účastníkům, zvláště všem poslancům vnitrostátních parlamentů, kteří sem dnes přijeli. A zvláště vítám pana Václava Hampla a pana Vanina Kittyho, kteří budou dále rozvádět dnešní téma. A také chci poděkovat Karlu Kasínemu, Patamonu Ludvíkovi Dornovi a panu Ingolfovi Perničeru, zástupce akademické sféry, který se bude zabývat s těmito evropskými souvislostmi a v této oblasti kapacitou. Dovolte mi říci toto. Mám docela bohaté zkušenosti s danou tématikou minulém legislativním období jsem byl místopředsedou EPP, který byl zodpovědný za vztahy s vnitrostátními eh, parlamenty, takže jsem se velice často účastnil zasedání Kozaku i jiných zasedání E, společných s vnitrostátními parlamenty, kde jsme toto téma rozváděli a domnívám se, že opravdu posilování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty je nesmírně důležité a také spolupráce mezi Evropskou komisí a vnitrostátními parlamenty, ale zvláště ten vztah těch parlamentů vnitrostátních a evropského. Protože někdy míváme tendenci, že zde existuje jakási ústavní závist mezi vnitrostátní a evropskou úrovní, zvláště v souvislosti s parlamenty. Ale demokratická dimenze Evropské unie plně závisí na spolupráci vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu. A jde o schopnost eh, pochopit to, že když budeme spolupracovat, tak budeme mnohem efektivně eh, vykonávat naši roli, zastupovat naše občany, vykonávat naši kontrolní funkci a proto je zásadní vytvořit velmi dobrou atmosféru vzájemné spolupráce. Máme zde takový přípravný dokument, kde jsme nadnesli několik témat a několik otázek. A nyní očekáváme, a že dojde, a už také v rámci našich kontaktů dochází k tomu, že se objeví několik příspěvků k této problematice. Je zde několik témat, takové to populárnější, to je téma subsidiarity. Tedy domluvit se na tom, jak zlepšit kontrolu subsidiarity, respektive jak jemně vyladit tu oblast eh, svěřených pravomocí na úrov, svěřených na úroveň evropskou a svěřených na úrovni vnitrostátních a otázka e, subsidiarity, zda by tato kontrola měla tedy zohledňovat i tu otázku svěřených e, pravomocí a, a princip přiměřenosti. Potom budeme řešit otázku žluté karty a oranžové karty a zda můžeme tohoto postupu lépe využívat. Asi by bylo dobré to zdokonalit v oblasti IPEXu, protože je zde to období 8 týdnů a možná, že v budoucnosti bude delší, řekněme 12 týdnů, ale je důležité prostě zajistit, aby vnitrostátní parlamentu měli dobrý nástroj pro vzájemnou komunikaci a měli přístup k překladům verzí dokumentů, protože eh, někdy to není úplně stadné, protože někdy už je něco publikováno, ale jenom v jazyce určité země a jiné vnitrostátní parlamenty s tím mají určitý problém. Takže to je takový aspekt technický a logistický, ale je opravdu zásadní je opravdu důležité vytvářet zde příležitosti pro dialog vnitrostátních parlamentů, tak aby mohli opravdu se intenzivně angažovat i na té evropské úrovni. A potom je tu vztah Evropské komise a vnitrostátních parlamentů. Zde musím eh, vyslovit komplement panu Fortimu a zvláště panu ministru předsedovi Timmermansovi, protože opravdu se velice intenzivně této problematice věnují. A eh, tato Barozova iniciativa se tedy neustále rozvíjí a je vidět, že panu komisaři Timmermansovi opravdu velice leží na srdce, aby se vnitrostátní eh, parlamenty zabývali evropskými otázkami. Dále. Jedna věc, která je možná taková trochu novější, je tato. V té zprávě hlavní e, myšlenka e, udělat si tedy takovou analýzu, takovou statistiku kroků, které se odehrály, ale také se e, eh, podívat trochu do budoucna, říct si, jak je možné usilovat o zlepšení vzájemného vztahu a domnívám se, že zde bychom měli zvážit taková dvě až tři témata. Jedno téma, a to je důležité, je otázka, jaký způsob setkávání bychom měli zorganizovat a na jaké úrovni organizační. To znamená, máme zde činnost v rámci kozaku a je otázka, jestli bychom zde mohli mít ještě něco efektivnější. Existuje zde návrh už je dosti starý, když se jsem ho předložil pouze na úrovně EPP. Je to návrh udělat takový Evropský týden, kdy všechny parlamenty ve stejnou dobu i Evropský parlament se budou věnovat určitým evropským otázkám. Třeba by europoslanci byli přítomní v těch vnitrostátních parlamentech, a nebyly tam možná třeba jenom ti poslanci to daného vnitrostátního parlamentu, ale možná i návštěvy z jiných zemí. Pra, prostě, že by se určil jeden týden, kdyby simultánně probíhala analýza evropských záležitostí na té úrovni vnitrostátních parlamentů i s účastí Evropského parlamentu. Dále zde je postup tzv. zelené a červené karty. Zvláště tou zelenou kartou si, myslím, bychom se měli zabývat. To znamená umožnit vnitrostátním parlamentu, aby měli svým způsobem jakousi možnost iniciativy tak jak už je to u Evropského parlamentu, předkládá žádosti Evropské komisi, aby zanalizovala anebo aby vysvětlila, proč nechce eh, vykonávat v určité oblasti eh, své eh, kompetence a své pravomoce. Takže to je ta zelená karta, tento postup, který by mohl být svým způsobem přínosný. A potom zde je další věc, která by také mohla být důležitá, a sice více promýšlet to, že bychom nějakým způsobem měli e, změnit jednací řád e, ve vnitrostátních parlamentech takovým způsobem, aby mohli účinnějším způsobem řešit evropská témata. Já zde uvedu konkrétnější příklad. Někdy někteří poslanci z vnitrostátních parlamentů mají určité obavy a říkají, no, my ztrácíme kompetence například v oblasti rozpočtu a financí, protože zde máme evropský semestr. V celé řadě vnitrostátních parlamentů se ten evropský semestr téměř ignoruje. Oni mají prostě ty staré eh, postupy týkající se rozpočtové kapacity. Kdybychom měli obecnou rozpočtovou rozpo- rozpravu předtím, než eh, se bude eh, vláda předkládat v Bruselu svůj dokument, kdyby ta rozprava předtím proběhla ve vnitrostátním parlamentu, kdybychom měli tedy takový vnitrostátní parlamentní semestr předtím, než to bude na té Evropské unii, tak mnoho eh, toho vlivu a těch eh, vnitrostátních pravom, pravomocí by se vlastně těm parlamentům vrátilo nebo umožnilo by se těm parlamentům je vykonávat, tyto pravomoce. Čili, co tím chci říci? Určité iniciativy se odehrávají na evropské úrovni a možná, kdyby se jenom trochu změnil um, jednací řád vnitrostátních parlamentů. Samozřejmě je to na nich, jestli to udělají nebo ne. Ale by mohli přispět k tomu, že by se ty vnitrostátní parlamenty mohly mnohem intenzivněji zapojit do tohoto typu iniciativ. A takový ten pocit ztráty suverenity by e, vlastně tím byl minimalizován, protože opravdu to není tak těžké se pokusit prostě skoordinovat ty vnitrostátní harmonogramy s evropským harmonogramem. A postarat se tak o větší přítomnost vnitrostátních parlamentů v evropských záležitostech. Takže je zde celé široké spektrum eh, témat, máme to v tom eh, připraveném dokumentu a těším se, myslím, že všichni se těšíme na to, že si vyslechneme vaše příspěvky a intenzivně eh, posílíme náš eh, dialog, protože v příštích měsících můžeme také komunikovat písemně, než přijmeme návrh dokumentu a potom tu řádnou zprávu. Takže ještě jednou vám velice děkuji za to, že jste sem přijeli a jste k dispozici pro diskusi. Děkuji. A nyní by dostal slovo pan Václav Hampl z Českého senátu, který je prvním řečníkem jako zástupce vnitrostátních parlamentů. Dear chair, dear colleagues, ladies and... Paní předsedkyně, dámy a pánové, milí kolegové. Aha, budu používat techniku tady a e, e takže tady budu používat slajdy. Chci poděkovat e, panu Rangelovi za velice dobrý přípravný dokument. Děkuji za poznámky a také chci poděkovat za pozvání a, a za tu možnost se vyjádřit eh, k tomu, eh, co a jak děláme v Českém senátu, o čem debatujeme a v posledních měsících a letech, čemu se věnoval výbor pro evropské záležitosti. A potom i přednesu pár osobních poznámek. Také bych měl říci, že v České republice Senát má jinou roli než tedy dolní sněmovna, než tedy poslanecká sněmovna, například Senát eh, nemá velké pravomoce, eh, co se týče rozpočtu. Eh, tuto kompetenci má poslanecká sněmovna, takže moje připomínky k evropskému semestru, tedy nebudou v tomto velice obšírné, to by spíše mohl se k tomu vyjádřit eh, nějaký poslanec z poslanecké sněmovny. Také bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo, aspoň tak, jak já to vidím v našem Senátu, jak my vidíme roli národních parlamentů v EU. Upřímně řečeno, tato debata neznamená, že bychom chtěli převzít nějaké pravomoce Evropského parlamentu, to ne, ale naši hlavní motivací těchto debat je eh, demokratická legitimita v EU a jde nám o to zlepšit demokratickou legitimitu, anebo alespoň to, jak to vnímá veřejnost, eh, protože v České republice to je jeden z problémů. Lidé se domnívají, že ta, eh, že mm, ta demokratická legitimita je menší, než je v podstatě realita. A mm, takže eh, chceme zlepšit především tu demokratickou legitimitu. A nyní Pokusím se stručně se teď vyjádřit k jednotlivým otázkám, které vyplývají z přípravného materiálu. Za prvé, kontrola subsidiarity. Často ve výboru diskutujeme o tom, že kontrola eh, principu subsidiarity, že tu kontrolu v podstatě nesou politické orgány, tedy eh, parlamenty, tyto politická kontrola, ne eh, jenom kontrola z pohledu zákonnosti. A tak to, to musí být akceptováno. To není striktně eh, čistě subsidiarita v tom omezeném slova smyslu, subsidiarity ze zákona, ale je to v širokém slova smyslu subsidiarita v širokém slova smyslu a i ta kontrola subsidiarity není vnímána úzkým způsobem a není to vnímáno, takže by to bylo nějaké nebezpečí pro legislativní činnost v EU, protože stejně stejně žádné právo veta, jako národní parlamenty nemůžeme zablokovat legislativu ani nemůžeme významně něco zpomalit ale v zásadě můžeme prohloubit tuto diskusi a mm, mm, i vysílat takový lepší obrázek o tom, jak e, fungují ty jednotlivé legislativní kroky. S tím je spojeno to, že kontrola subsidiarity by měla zahrnovat test příslušnosti komise eh, navrhovat legislativu podle právního základu, protože ne všechny evropské instituce, pokud evropské instituce nemají právní základ pro eh, to navrhovat legislativu, tak poté eh, jak si by to bylo porušením subsidiarity. A zde i se hodně překrývá ten princip subsidiarity s principem proporcionality. My vidíme spíše více problémů s proporcionalitou, s přiměřeností, než se subsidiaritou. Takže si myslím, že velice dobré, správné a legisli, legitimní. předkládat eh, Eh, názory, odvodněná stanoviska k subsidiaritě, k proporcionalitě. A další aspekt, tady neříkám nic nového určitě, jako je to, že často národní parlamenty jsou frustrovány eh, eh, tím, jak jejich stanoviska mají malý dopad mají, mají malý vliv. To neznamená, že byste chtěl eh, apelovat na nějaké právo veto, které bychom chtěli mít. To ne, protože v zásadě víme, že nemůžeme úplně eh, věci zvrátit, ale jde o to, aby ta stanoviska byla eh, více viditelná, měla vliv. Tím by se určitě zlepšily ten, zlepšil ten proces zapojování národních parlamentů. Tady nemyslím, že bychom měli mít možnost úplně měnit legislativu, ale tam, kde třeba mm, šlo o nějaký detail a tak je třeba říci, ano, to stanovisko mm, mělo svůj efekt a je třeba to vysvětlovat. A reakce komise na tato odůvodněná stanoviska by se mohla zlepšit i když zlepšilo se to zastávající komise ve srovnání s tou předchozí, ale pořád ještě je co zlepšovat, co se týče to, s jakou péčí komise by měla argumentovat a věnovat se konkrétním námitkám zneseným národními parlamenty. A potom v tom přípravném materiálu také byla taková technická otázka týkající se rozšíření období toho eh, kolem tedy Vánoc, kolem konce roku, ano, prodloužit tedy to období pro kontrolu subsidiarity, ano, to by bylo určitě užitečné. No, to by bylo možné. Určitě. Velice snadné. A to, co jsem řekl eh, o subsidiaritě, tak eh, to tež platí pro politický dialog s komisí. Především reakce komise někdy mm, ta reakce není konkrétní a jenom v podstatě komise opakuje předchozí argumentaci a dopad dané politiky e, není jasný a to by komise měla vždycky specificky vysvětlit. Zelená karta. Zelená karta podle mě je velice dobrá iniciativa a to především opět pro účely vylepšení té, toho e, nedostatku demokratického deficitu. A ten proces doposud byl uspokojivý. Vlastně my jsme se snažili a i to vedlo k určitému úspěchu. Ehm, my jako národní parlamenty, my jsme se společně snažili předkládat eh, nové politiky a vedlo to k výsledkům. Takže pokud bude pokračovat eh, tento duch dobré vůle i v budoucnu, tak to bude fungovat. Já osobně si nemyslím, že tento mechanismus je zásadní pro dobré fungování Evropské unie. Viděli jsme, že zase těch zelených karet tolik nebylo a asi tak to bude i do budoucna. Tady spíše jde o ten aspekt dobré vůle, to je důležitější v tomto mechanismu, než ten samotný obsah. A červená karta. Ano, ta, jak si tady mm, trochu lituji, že mám, že zde je červená karta teď především po referendu o Brexitu. Ano, ten mechanismus červené karty v podstatě nefunguje tak, jak asi se původně plánovalo je to, měla by to být vždycky extrémní situace, ale ten samotný fakt, že něco takového lze zaktivovat, tak určitě to pomůže vnímání v očích občanů a členských států v tom smyslu, že národní parlamenty, pokud eh, jak si eh, po, po, mohou tedy zastavit určitou legislativu. Ten, tam šlo o to, aby v podstatě potom vždycky Evropská rada eh, ten daný návrh přehodnotila, aby se tam vrátil do, do rady. A takže červená karta, tak jak byla koncipována před referendem o Brexitu, měla zajímavý aspekt, a to počet národních parlamentů, které by museli se do toho zapojit, to bylo 55%, myslím. Takže to bylo větší než ta blokační menšina v Evropské radě. A vlastně národní vlády v zásadě již teď mají právo, pravomoc udělat něco podobného, tedy jako je tato červená karta, a i s menším počtem, s menší většinou. Ano, já myslím, že to by bylo konstruktivní, kdyby se to používal jako nějaký standardizovaný, standardní mechanismus. Ale problém, pokud tomu dobře rozumím, je, že to nelze udělat bez toho, aniž bychom otevřeli smlouvy. A to asi otevírat smlouvy teď nikdo nechce, taková vůle není. Upřímně, národní parlamenty mají tuto možnost i teď, ale asi eh, teď není zde vůle a není nutné otevírat smlouvy. I zastupování menšin, eh, menšinových názorů menšin a vůbec menšin v národních parlamentech, to je zajímavá myšlenka systematicky zajistit, aby i menšiny mohly, menšina mohla předkládat svá stanoviska. No, to je zajímavá myšlenka, ale trochu se tady bojím, jak by se to používalo, protože i teď, pokud jde o majoritní stanoviska, tak ani tady často zrovna ta aktivita není vysoká, poněvadž e, ta stanoviska nemají moc velký vliv, efekt. No tak nevím, zdali ty menšinové názory by takto se chtěli vyjadřovat. A ještě jedna poznámka. Do určité míry toto podstatě probíhá již teď, například u nás v naší zemi, protože mm, e, naše e, komory jsou složeny jinak, protože jsou voleny jiným mechanismem v jiném období. Takže poslanecká sněmovna, tak ta e, v podstatě jaksi je schopná mít jaksi větší většinu, názorovou většinu a Senát v princip reálně v podstatě může se lišit názorově více či méně, takže do určité míry již to v podstatě u nás, v našem mechanismus, tak to je. A nyní evropský semestr. Já nejsem zrovna velký expert na tuto oblast, ale jenom bych chtěl říci, že ano, asi to interferuje, zasahuje podstatě eh, do hospodářských politik členských států, protože hospodářská politika spadá do kompetence státu. Takže opět tady upozorňuji na tu demokratickou legitimitu. Ale v zásadě prakticky je důležité, aby národní parlamenty měly dostatek času a mohli projednat eh, návrh těch doporučení eh, pro jejich zemi předtím, než ta doporučení jsou přijata radou. Já myslím, že stávající komise se o to snaží. Dobře. Já si myslím, že již mi vypršel čas. Ještě budu mít další připomínky, ale tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Děkuji pane Hample. A nyní bych chtěla dát slovo panu Veninočity z italského senátu, který je také předseda Evropského výboru. Máte slovo. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně Hybnerová. Já chci poděkovat panu Rangelovi, zpravodaji a členům eh, výboru Evropského parlamentu. Děkuji za pozvání a za to, že můžeme společně se zamyslet na tématy, které jsou pro nás velice relevantní. Eh, eh, sedm let po eh, datu účinnosti Lisabonské smlouvy je správné teď mm, se zamýšlet nad tím, co článek 12 znamená teď pro nás protože podle článku 12 národní parlamenty by měly přispívat k dobrému fungování Evropské unie. Dnes vlastně ta situace, konkrétní situace, ve které jsme se ocitli s tím referendem, kde se rozhodlo, že Spojené království opustí EU, eh, s tím, že máme různé politické síly, které mají za cíl opustit Unii či euro a mm, poněvadž zde máme i ty různé otázky tedy nových mezinárodních vztahů. Takže podle mě, eh, podle italského senátu a parlamentu je důležité, aby národní parlamenty více spolupracovaly s Evropským parlamentem a tak posilovali evropskou myšlenku a aby eh, mm, skutečně mm, eh, pracovali na pokroku Evropské unie, na těch perspektivách, o kterých se jednalo v Římě při oslavách smlouvy. Eh, lidská práva, solidarita, svoboda, demokracie, to jsou pilíře, na, eh, na kterých vznikla vlastně Evropská unie a eh, my bychom měli se zamyslet nad tím, jak teď zajistit lepší fungování, efektivnější fungování fungování parlamentu a evropských institucí. Především chci říci, že já jsem rád, že pan před, že Eh, předseda Barroso zavedl politický dialog tehdy. To znamená, že eh, se můžeme zabývat eh, v podstatě těmi legislativními návrhy a že tím vlastně prohloubujeme spolupráci mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem, protože tento mechanismus je na základě naší zkušenosti, tak to již vedlo k k eh, lepšímu šíření eh, povědomí o činnosti Evropského parlamentu, evropských institucí v očích občanů. A třeba my a, a naše, všechny naše výbory, eh, všechny výbory Senátu v podstatě se zabývají evropskou agendou, ta, která spadá do jejich portfolia a především náš výbor pro evropské záležitosti, ten předkládá takzvané preventivní stanovisko, preventivní stanoviska k legislativním návrhům. A tak národní parlamenty mají možnost eh, jaksi formálnějším způsobem i sledovat vývoj činnosti mm, evropských institucí, komise i vlád a je to transparentnější, protože Eh, protože eh, my mm, vždycky, eh, my teď máme větší možnost tedy vědět, jaké budou pozice Evropské rady například předtím, než budou přijata, přijaté určité závěry. A mm, takže mm, vždycky je to 15-14 dní, tedy pardon, 14 dní před zasedáním Evropské rady, kdy jsme informování o evropských politikách a to je velice důležité, tak to transparentně eh, vědět, jak, eh, jak, co se dá očekávat od jednání Evropské rady. A potom eh, transpozice evropských norem do právních řádů členských států. No, italský senát, ten v podstatě Eh, velice se angažuje v této komunikaci a velice se angažuje eh, v diskuzích o eh, těchto legislativních návrzích. A jak říká pan Rangel, proto, abychom mohli také přispět k legislativní práci, protože zde je, je třeba více posilit dialog s Evropským parlamentem, tak abychom i eh, posilovali důvěru evropských občanů v evropské instituce. A já i jindy, když jsem byl v Bruselu, tak jsem hovořil s eh, zástupci parlamentu zde a my jsme eh, vždycky podporovali tuto spolupráci. I zde je velká novinka, a to je, že rezoluce, pozměňovací návrhy, stanoviska, zprávy Evropského parlamentu, které, Evropské, pardon, kde eh, byly, pardon, které byly odsouhlaseny národní parlamenty, tak v podstatě budou součástí dokumentace pro činnost eh, Ruského parlamentu a eh, zde já jako jsem velice rád, že bylo užitečné více propagovat i ty výměny bilaterální výměny a diskuze třeba i prostřednictvím videokonferencí mezi tedy europoslanci a národními parlamenty, vždycky podle konkrétních agent, kde eh, je žádoucí spolupráce, především eh, agendy, které se týkají základních práv občanů, privacy, ochrana osobních údajů, imigrace, zdraví, životní prostředí. My, jako Evtalský senát, my vždycky Eh, se rádi zúčastňujeme těch nových pilo, pilotních projektů, například eh, o mrhání potravin nebo o sociálním podnikání. A mm, to je to, co zde jste navrhli a my jsme rádi se do toho zapojili. Dále, mm, podle nás je to velice eh, pozitivní nástroj, a mm, protože je to důležité pro posílenější, posílený politický dialog. Podle nás by to mělo zůstat ale neformální procedurou a já si myslím, že e, green card, zelená karta, to je něco, co je třeba vyvíjet, rozvíjet pozitivním způsobem abychom neblokovali evropská rozhodnutí, to ne, ale abychom naopak přispívali do činnosti evropských institucí eh, v tématech společného zájmu, na rozdíl od eh, kolegy z Českého senátu, ze Senátu České republiky, tak já ne, nesouhlasím. Naopak já jsem proti eh, tomu, co řekl ohledně červené karty, protože národní parlamenty podle smlouvy přispívají k dobrému fungování Unie. A tady podle mě jde o přístup, který e, zapojuje i jejich roli, která musí být konstruktivní, musí navrhovat něco. Samozřejmě červená karta má negativní roli. Jak si červená karta znamená, že někdo něco chce blokovat. Podle mě je zásadní politický dialog a tudíž mm, samozřejmě jsou zde témata, kde se je evidentní, že je třeba to třeba kritizovat a zde eh, Evropský parlament a další evropské instituce eh, samozřejmě je to v jejich zájmu, aby slyšeli takovou kritiku, ale opakuji, eh, na, nás, v našem společném zájmu, tedy nás Evropanů, je neblokovat rozhodovací procesy. A to tež platí pro ten mechanismus kontroly principu subsidiarity. To mělo velkou výhadu, protože to přiblížilo národní parlamenty k evropské agendě, ale nicméně je to nástroj, který má omezené možnosti. A e, i tak, jak to vykládá i Evropská e, komise, třeba případ e, té tzv. žluté karty, jak vykládá, tak zde spíše uh, to vnímá jako mm, pozice národních vlád a ne jako nějaké upozornění na porušení principu subsidiarity. Takže e, tento nástroj mm, e, nefungoval asi, jak by měl. Máme zde mechanismus podle protokolu číslo 2 a zde e, je třeba více se v tomto angažovat a dát větší váhu této cestě, tomuto mechanismu. A mm, to znamená e, zabývat se tedy tam tematy, která jsou skutečně relevantní. Pro mě zásadní, opakuji, je dialog, politický dialog, vždycky politický dialog. Kromě toho mám za to, že dnes smlouvy nepředvídají i jaksi větší eh, zapojení národních parlamentů třeba do kontroly právního základu či principu proporcionality. Ano, zde eh, soudní dvůr eh, by podle mě, to, podle, mě, podle mě by toto měl vyložit. To je užitečnější určitě podle mě právě proto, abychom mohli skutečně dát tomuto mm, tu mm, přidanou hodnotu, kterou si mm, mechanismus zaslouží. A nyní zkušenost. Zkušenost eh, výborů, eh, které již několik let spolupracují s Evropským parlamentem. Tak já zde mám na mysli třeba třeba konferenci pro eh, rozpočtové problematiku a eh, nebo výbor pro rozpočtovou kontrolu například, takže zde existuje velká spolupráce. A já dnes nemám žádnou odpověď, ale je to k zamišlení, pane zpravodaji. To jsou výbory, které v podstatě již eh, spolupracují, mají tento nástroj, tuto kontinuitu spolupráce. A teď jde o to, jak zajistit, aby uh, se to stal takový způsob naší činnosti, aby to vedlo k, k, k výsledkům, abychom do toho více zapojili eh, národní parlamenty. A já jsem již eh, to zmínil, tak ještě zopakuji. I to je taková logika našeho partnerství já myslím, že nemůžeme hovořit o nějaké hypotetické mm, třetí komoře Evropského parlamentu, to ne, ale podle mě by bylo důležité prostě propojit i předsednické země v Evropské radě s poslanci národních mm, parlamentu, tak aby společně mohli v tom daném semestru se zabývat velkými tématy, například maltské předsednictví v tomto poletí se hodně zaměřuje na téma migrace ve středozemním moři. A, takže řada národních parlamentů z řady států a dokonce i se sejdou na Sicílii koncem týdne, takže eh, tady by měli E, společně jednat o e, tomto velice e, složitém tématu, které se dotýká každého občana v Evropské unii. Proto je třeba, abychom vždycky společně ale se dívali na tato témata stejným prismatem, což tady v tomto případě je solidarita, lidská práva a nakonec souhlasím. Možná asi tady nevyřešíme všechny problémy, ale eh, na eh, všechny problémy není odpověď, ale já souhlasím s návrhem pana Rangela. Eh, to znamená aspoň jeden týden zasedání, paralelního zasedání všech parlamentů, mm, tedy Evropského parlamentu a národních parlamentů. A mm, protože problém, se kterým se potýkám, aspoň já se potýkám, je to, o čem se mluví ve výborech, v konkrétních výborech, a potom, jak do toho zapojit eh, celý parlament, eh, například eh, parlamentní zasedání a mm, tedy, tedy jak zapojit do konkrétních agent, konkrétních výborů potom celé parlamenty. A dále poslední otázka výsady Evropského parlamentu a národních parlamentů v oblasti svobod, bezpečnosti a spravedlnosti. Zde samozřejmě vidíme velkou kritiku, protože máme zde několik článků smlouvy, které ale nebyly aplikovány, například normy týkající se mechanismu hodnocení evropských politik v oblasti spravedlnosti, vnitřních záležitostí a mechanismy vyhodnocování činnosti Eurojustu a politická kontrola nad Europolem články 70, 85, 88. Evropský parlament a národní parlamenty musí si stanovit takový cíl, to znamená opět dohnat toto spoždění, které zde máme, to znamená vytvořit nějakou strukturovanou formu spolupráce, abychom garantovali základní práva občanů, protože vlastně když říkáme spolupráce v legislativním procesu a vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, tak podle mě to zásadní téma přece je, jsou práva občanů, protože eh, zde přece občané jsou zastupováni, zastupováni poslanci národní, národními parlamenty a Evropským parlamentem, takže tady musíme společně se snažit eh, o posilování důvěry eh, v, v, v, v Evropu budovat ten pocit sounáležitosti. Děkuji vám, pane senátore. A teď je čas, abychom eh, přešli k expertům a prosila bych vás, kdybyste eh, mohli dodržovat čas. A jako první prosím pan Karlu Cassini. Děkuji. Já eh, jsem pro tento výbor kdysi vypracoval zprávu v předchozím funkčním období a také i předtím jste mm, v roce 1997, 2002, 2009 Napoletáno a Brok také předložili zprávu, takže máme zkušenosti se zapojováním parlamentů třeba v rámci Kozaku. A i mm, výbor AFKO má četné vztahy eh, napří- eh, s všemi národními parlamenty eh, z různých zemí, mm, takže zde ale Eh, k tomu jsme i přijali celou řadu různých stanovisek. Takže my teď eh, zažíváme krizi a abychom vyřešili krizi, tak potřebujeme zapojit více národní parlamenty. To je jasné. A eh, já bych chtěl říci, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, to je v podstatě závazná věc, to je povinnost, to je zakotveno v Lisabonské smlouvě a v přílohách. Ale zde hodně se hovoří o článku 12 Lisabonské smlouvy. Tam se hovoří o tom, že musí aktivně, národní parlamenty aktivně přispívají fungování, dobrému fungování EU. Co to znamená to slovíčko aktivně? Zřejmě e, se má za to, že národní parlamenty nejenom, že by měly tedy se přizpůsobit rozhodnutím evropských institucí, ne, měly by se zapojovat do integrace. A to je zásadní věc. A v podstatě e, tady jde o samotnou koncepci budování Evrops, Evropy, Evropské unie. A ten proces, proces integrace ještě nebyl završen. E, máme zde, pouze se hovoří, že to je určitá etapa. Etapa, to znamená, že když je něco nějaká etapa, tak ještě nejsme na konci. A tomuto bodu, ale smlouva neříká nic o tom konkrétního a zde musíme tedy diskutovat o Eh, obsahu, o výkladu. Takže samozřejmě ten mechanismus musí být demokratický, musí to reflektovat vůli občanů, ale eh, politická jednota eh, je a federální uspořádání, to je něco jiného, odlišná tedy myšlenka. A v prvním případě je evidentní, že demokratický princip by znamenal i to, čemu dnes se říká druhá komora, tedy rada, vlastně, vlastně to je naše druhá komora, tak musí také eh, eh, být demokratičtější. Kdybychom si řekli, že eh, to je druhá kamera, komora, tak by to mělo být něco zvoleného. Ale zde je to spíše unie byrokratického charakteru, kterou máme. A národní parlamenty by tedy měli mít větší možnost tedy, aby eh, eh, mohli tedy také co říci. A tady máme jeden bod, se kterým, kde lze sladit obě možné vize. Demokratický princip vždycky znamená, že rada musí být výrazem vůle lidu, co to půjde maximálně. To znamená, ministři jsou pod kontrolou národních parlamentů. To je nezbytný předpoklad. Takže institucionalizovat teď toto v Itálii, když my máme takový předpis z roku 2012, kde se říká, že bychom měli institucionalizovat takovou povinnost, takové diskuze, která musí předcházet i následovat po zasedání eh, Evropské rady. Je to povinné před a po. A, ale je, nesmíme zapomínat na eh, eh, německý ústavní soud, který ve svém nálezu se vyjádřil k ratifikaci Lisabonské smlouvy, bylo to v roce 2012, kde říká, že pořád Unie musí nalézt svoji legitimitu v národních parlamentech. A takže Každé možné rozšíření kompetencí Unie bude znamenat eh, to, že národní parlamenty budou muset to odsouhlasit, protože eh, mm, ty eh, národní parlamenty jsou tím, kdo by měl mít pod sebou tento proces. Takže je třeba kodifikovat tento dialog mezi radou a národními parlamenty, protože rada by měla být tím výrazem vůle lidu. A že ústavních architektura v EU potřebuje národní parlamenty a to především proto, abychom vytvořili evropské povědomí. A je to nezbytné e, pro to, abychom přiblížili e, evropské občany k Evropě, aby měli pocit sounáležitosti, abychom i překonali různé nacionalismy a nakonec, abychom směřovaly k větší integraci. A v tomto národní parlamenty mají tu operativní komunikativní možnost, která je daleko větší, než má Evropský parlament. A já v minulosti jsem hovořil o obrácené subsidiaritě. Zde jsou určité věci, které nemohou členské státy dělat a kde je, musí intervenovat eh, mm, Evropský parlament třeba ani. Takže potom je to na národních parlamentech eh, a takže tady je třeba, aby eh, se budovalo to evropské povědomí. Já tady eh, přeskočím některé ty svoje pasáže, abych nehovořil dlouze a teď hned se podívám na otázku červené karty. Takže mm, zde a ten požadavek na to, aby mohla být znesena, já si myslím, že eh, eh, červená karta. No, mm, tady nesmíme eh, to nějak směšovat s tím, protože tady by mohlo z toho vzniknout takový dojem, že snad národní parlamenty by byly takovou třetí komorou. Ne, my zde máme článek 12, který ale nic neříká o způsobech zapojení národních parlamentů, a takže já jenom chci říci, že je třeba, abychom se měli celou škálu konkrétních nástrojů spolupráce. To je škála nebo seznam velice dlouhý, ale e, vždycky jde o přípravu, o hodnocení, předtím, než je něco přijato, než je něco závazné. Tady jde o to propagovat dialog e, těmito nástroji. A mm, zde v podstatě národní parlamenty jsou takovou další jakoby sněmovnou, která rokuje o těchto věcech vedle parlamentu a rady. A zde e, důležité jsou i vztahy spolupráce mezi konkrétními výbory, nebo COSAC, COSAC který e, v podstatě e, funguje od roku 2009 a v podstatě i podle se, padrok, který existuje od roku 89 a setkává se tedy vždycky v tom poletí a zde Mm, vidíte, že těch nástrojů, jako je Kozak a další, je mnoho. A i konference parlamentu o finančním eh, řízení podle článku 13 eh, eh, smlouvy o stabilitě, takže potom setkávání nebo spolupráce mezi výbory, rozpočtovými výbory Evropského parlamentu příslušnými výbory národních parlamentů a článek 88 Lisabonské smlouvy, také ten jsem zmínil, i v Bratislavě eh, se to připomnělo, kdy dávno i předsedové parlamentů rozhodli, že mm, eh, vytvoří i takovou konferenci eh, Europol. Takže ty nástroje jsou dostačující, anebo je třeba vymýšlet další? Já myslím, že ne. Protože Eh, to není nutné. Já si myslím, že to spíše bychom měli zajistit fungování toho, co již máme, co existuje. Třeba kozak máme. Eh, vytvoření nových specializovaných konferencí, tedy instancí. To možná potom by spochybnilo identitu kozaku. Nestačí říci, že to je eh, podle smlouvy. Ne, je třeba nalézt eh, jaksi kompetenci, portfolio, aby to bylo užitečné, eh, aby ta konference byla užitečná. Nemůže to být něco obecného. Musí to... Takže v zásadě důležité je vyhodnocovat stav Unie poletí po poletí, každé poletí a kontrola subsidiarity, o tom jsme tady mluvili, to tady bylo řečeno. A teď je ta mm, zelená karta a vztah s kozakem. V podstatě ta kontrola subsidiarity, to podle mě e, obsahuje, tady nejde o to rozšiřovat pravomoce e, kontroly subsidiarity, to je přece zakotveno ve smlouvě a to obsahuje i e, tuto možnost něco, co bych nazval zelenou kartou. Ale kontrolu subsidiarity nelze vnímat jako brzdu, ne, naopak, jako nástroj spolupráce. A e, nelze tedy stavět nějaké zdi, e, nějaké ploty proti rozhodnutím e, institucí. A navíc ještě i té žluté karty, těch bylo málo, já nevím, kolik jich bylo, tři, pár. Hmm. Ale Dostali jsme řad, národní parlamenty podávají hodně různých eh, eh, stanovisek, eh, těch odůvodněných stanovisek, které by měly instituce číst a studovat. A my zde máme článek 12 smlouvy, který požaduje, aby národní parlamenty aktivně se zapojovaly. A takže lze si představit, bez toho, aniž bychom museli změnit smlouvy, třeba lepší i způsob, jak se budou eh, analyzovat a jak se bude pracovat s těmito eh, odůvodněnými stanovisky národních parlamentů. A mm, třeba eh, to by mělo se třeba používat i v případě, kdy komise je nečinná. A i, mm, i třeba občané by mm, měli mít možnost požadovat o národních parlamentech, aby eh, předložili takové odůvodněné stanovisko a i pokud eh, já si, mm, takže i ty, ta odůvodněná stanoviska by formálně vlastně se mohla stát takovými zelenými kartami v rámci Kozaku. Takže zde ale vzniká velký problém nelze si představit, že to, ta zelená karta by měla závazný charakter a že by se to stalo hned třeba právním aktem Evropské unie, to je nepřijatelné. Samozřejmě to by vedlo k takovému legislativnímu zmatku. Ale je, jde o to vlastně tím zahájit nebo akceptovat to, že bude povinné eh, diskutovat o tom v Evropském parlamentu. A by to byla vlastně taková iniciativa, o které se poté bude diskutovat eh, v Evropském parlamentu. Podle mě je to pravidlo, o kterém lze ještě diskutovat. Eh, a je to vážný problém. Například eh, problém, který se týkal té evropské iniciativy evropských občanů. No, pokud skutečně by to mělo fungovat, takováto petice a to je otázka, otázka její závaznosti. Takže to je vážný problém, který je třeba řešit v kontextu eh, v obecném kontextu demokratických principů. A toto, toto eh, je třeba podle mě především se na všechno dívat z pohledu prohlubování demokracie. A, ale já myslím, že lze nalézt i kompromis, to znamená stanovit, že eh, komise samozřejmě může být takovým filtrem, pokud jde o tyto zelené karty, ano, ale pokud nám jde o aktivní zapojení a spolupráci národních parlamentů, tak eh, přece asi není možné, aby komise měla možnost eh, toto smést ze stolu a ignorovat. A zde Eh, ještě taková poznámka, která se týká vztahu mezi národním parlamenty a eh, Evropským parlamentem a politickými stranami. Takže to je velice zajímavý aspekt. Já si myslím, že i tato spolupráce by měla být efektivnější, pokud skutečně to chtějí, tyto strany chtějí být reálnými evropskými eh, stranami. My zde máme nařízení 1141 z roku 2014, které se týká financování politických stran, evropských politických stran, ty jsou přece také svým způsobem zastoupeny v národních parlamentech, takže by měli mít nějakou homogenní orientaci. Měli bychom jim, měli by se snažit i motivovat Evropský parlament mm, a měli by pomáhat vytvářet takové strategické linie, strate, strategie, jednotné strategie Eh, v Evropě, tak aby eh, to byl způsob, který bude i zapojovat národní parlamenty. A takže ty vize evropských politických stran mohou také přispět k lepším vztahům mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A možná by bylo vhodné institucionalizovat a toto regulovat eh, tedy mm, mm, vztahy a schůze nebo zasedání mezi mm, stranami evropskými stranami. A zde i když i mm, e, e, e, takže zatím, samozřejmě je to pouze možnost, není to právo, ale takže by to mělo být institucionalizováno. A zde potom i ty různé nadnárodní kandidátky, seznamy, no, já říkám, že neříkám, že tak to má být, ale to je všechno k zamyšlení. Na jedné straně, pokud jde o předsedu komise, takže lze si představit i, že by ho volili konkrétně občané. No, ob, že byl volen občany. A teď pokud jde o mm, mm, tedy eh, ty nadnárodní eh, seznamy. No, No, uvidíme. Takže, protože i Brexit by nás měl vést k takovýmto uvahám, takovýchto nadnárodních seznámů nebo kandidátek. Možná, proč ne? Já říkám jenom tím, že je třeba více posilovat vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Děkuji. Grazie, eh, al... Děkuji panu předsedovi Kazínimu to Mr. Ludwig. Nyní dávám slovo panu Ludviku Donové, eh, který eh, dříve se zabýval otázkou subsidiarity a národních parlamentů. Wyszła. Eh, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję wam pani předsedkyně budu hovořit eh, v souladu tedy s tím, eh, co mě bylo určeno, eh, pokud se týče dialogu s Národním parlamentu. Hned na začátku bych ovšem chtěl hovořit o jednom závěru. Je to závěr v tom smyslu, že jde o dialog mezi unijními institucemi a e, také institucemi evropskými a národní parlamenty, e, tak e, zde ta zásada, kterou se řídíme, má své vymezení a hranice. Myslím si, že by bylo dobré si uvědomit, že toto funguje velice dobře a mnoho bylo dosáženo. Eh, máme už žlutou kartu a mnohé z toho tedy už pomohlo. A teď jde tedy o tom, jak postupovat dále, eh, pokud se týče eh, právě onoho principu subsidiarity. A to je můj závěr a já ho nyní zdůvodním. Za prvé, máme tady tři případy, kdy již byla použita žlutá karta a podívejme se, eh, jakými formulacemi a jakými argumenty, tedy podstatou argumentů se tam argumentovalo. Jak ze strany komise, tak ze strany národní parlamentů. Jak to tedy je? Eh, je jasné vidět, že tam nešlo o ten princip subsidiarity, ale o politickou podstatu. Pravda je taková, že argumenty z domácích parlamentů se odvávaly na princip subsidiarity, proporcionality a také eh, hovořili o tom, a to už je ta politická podstata, že návrh komise neodpovídá e, příslušným potřebám. A to tedy bylo vyjádřeno tou žlutou kartou a bylo třeba to e, jakýmsi způsobem e, vpravit do hávu obrany principu subsidiarity. Jiná možnost tady není. Eh, jinými slovy, eh, mluvilo se, tady byl rozdíl mezi tím, eh, jak se formulovalo a mezi tím, o čem se v podstatě mluvilo. To je první bod mé argumentace. Druhý bod, a to je také otázkou zásady omezení subsidiarity, a sice Máme zde potíž, která spočívá v tom, že Evropská komise eh, nikdy nepřizná, poněvadž nemůže přiznat, neboť by si tím eh, podkopala svoji pozici, že předkročila princip subsidiarity. Poněvadž ona je zároveň strážkyní smluv. A co je to za strážce smluv, který přiznává, že eh, nedodržuje své kompetence? Jinými slovy, to, že by řekla národním parlamentům, ano, máte pravdu, no tak tím eh, by vlastně eh, jak si přiznala politicko-morální selhání sama sebe. Eh, to se v politice ještě nestalo, že by někdo něco takového přiznal. To by mohlo být pro ní likvidační. dalším bodem mé argumentace, proč tedy ta zásada subsidiarity eh, nemůžeme už vymačkat nic, co by bylo ve prospěch Evropské unie a jejich členských zemí. Eh, kontrola toho principu subsidiarity, to je taková černobílá situace. Buď se dodržuje subsidiarita, nebo se překračuje. Čili kdo tady, kdo tady vlastně je tím konečným vítězem, no vždycky komise samozřejmě. A na konci vždycky eh, prohrají ony parlamenty členských zemí. Na to samozřejmě vede frustraci. Čili tolik eh, ony tři zásadní body, eh, kde se tedy shoduji eh, s panem zpravodajem a sice v tom, že je třeba opouštět princip subsidiarity a přejít naopak na princip přiměřenosti či proporcionality, neboť ten nebude dělit politiky na vítěze a poražené. Prostě eh, podle toho principu proporcionality eh, ten ustoupí, onen ustoupí, nikdo není stoprocentně eh, spokojený, ale v podstatě každý s tím dokáže se smířit. Čili eh, tak by to bylo v rámci přechodu od principu subsidiarity k principu eh, přiměřenosti či proporcionality. No a eh, teď je čas na to, abych předal slovo někomu dalšímu, neboť já jsem měl vlastně hovořit pouze o tom principu subsidiarity. Nicméně zbývá mi ještě dvě minuty z těch mých deseti minut takže bych zmínil ještě jednu věc. Existuje ještě jedna otázka a zde podle mě parlamenty, parlament evropský eh, může sehrát významnou roli. A to Evropský parlament, jestliže tedy platí, že přecházíme na princip proporcionality, pak by měl být tou silou mezi evropskými institucemi, eh, která eh, bude eh, jaksi využívat určitou izolaci sebe vůči parlamentům českých zemí, protože evropská struktura, to je v podstatě jakási imperiální struktura Čili tam je eh, jakýsi ten eh, v podstatě náboj kola, z toho kola vybíhají loukotě, ale chybí tam ta obruč po obvodu. A ty eh, loukotě, to jsou ty národní parlamenty, které tedy byly posíleny díky Barozově iniciativě. Ale prostě chybí tam ta obruč to by byl impuls určité agregace zájmů národních parlamentů, uzavírání určitých meziparlamentních koalicí, eh, protože eh, tam se nedá blokovat, eh, ale nedá, nedá se blokovat, to nejde při v rámci principu Eh, proporcionality, ale je možno vyvíjet větší tlak na centrum moci. Čili eh, když se podíváme na sociologii konfliktu, tak to je eh, takzvaná integrační funkce konfliktu. Konflikt nemusí být vždy destruktivní, pokud se pohybuje v rámci jakéhosi celku, tak skutečně v, za určitých okolností eh, může mít destruktivní funkci, ale eh, pokud se ho podaří vyřešit eh, ve shodě, pak má funkci integrační. Domnívám se, že ten Evropský parlament může takto překonávat tu izolaci národní parlamentu a může de facto vytvářet takto onu chybějící obruč a tím může eh, sehrávat velmi pozitivní roli. Thank you uh, Děkuji vám, vážený pane Dorne, za váš velice zajímavý návrh a ještě nás čeká diskuse. Myslím, že celá řada lidí o tom bude diskutovat. Potom zde máme krátké vystoupení pana doktora Ingolfa Perniče, eh, který je ředitelem Humboldtova institutu a týká se to politického strukturovaného dialogu a vnitrostátních parlamentů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si dovolím hovořit německy. To je ještě snažší a asi je to i nejvhodnější pro tlumočníky, protože mohou eh, přímo tlumočit z originálu projevu. Chtěl bych nejprve poděkovat panu Rangelovi za jeho inteligentní otázky, které přímo cílily k jádru věci. A možná jako takové první prohlášení bych zde uvedl jakési varování. Demokracie v Evropské unii bývá někdy spochybňována. A to proto, že je zde nedostatečné jasné přiřazení toho, kdo za co zodpovídá. Takže když hovoříme o eh, interparlamentním dialogu, o interparlamentní spolupráci, tak bychom se měli snažit zároveň vyloučit to, že by se došlo k tomu, že by se nějak stíraly ty zodpovědnosti v rámci EU, ještě, že by se stíraly více než dříve. Joseph Weiler kdysi e, řekl, že bychom měli být společně schopni prostě nějakým způsobem vyřadit ty špatné politiky. No, jak v Evropské unii můžu vyřadit, vyhodit špatné politiky? Jak volat z odpovědnosti ty, kteří dělají něco špatně? To je velice složité. A když si teď sednou k sobě všechny parlamenty a řekneme, ano, vy za všechno zodpovídáte a rozhodujete jako smíšené fórum, tak je možné, že zde dojde k určitému stírání. Ale na druhou stranu je velice důležité, aby parlamentní síla v EU byla posílena ve své roli demokratického kontrolního mechanismu. To je zcela nepochybné. Obecná poznámka na úvod. Já stále ještě pozoruji to, že ve členských státech tomu bývá tak, že role vnitrostátních parlamentů nejde ruku v ruce s vývojem, že sebepojetí vnitrostátních parlamentů, ta otázka, proč tady vlastně jsme, nejde ruku v ruce s evropským vývojem. Když si vezmeme to, že celá řada politických otázek, které se dotýkají občanů, se rozhoduje v Bruselu, a pokud platí také to, co říká Německý ústavní soud a co říká také článek 10 smlouvy o EU, a sice, že vlády, které jsou zastoupeny v radě, jsou zodpovědné vůči vnitrostátním parlamentům a vůči občanům, tak pokud toto platí, pak nechápu, proč v předvolebním boji na vnitrostátní úrovni ta evropská témata, věcná evropská témata, ne otázka chceme nebo nechceme Evropu, ale věcná evropská témata nehrají žádnou e, roli. Protože určité věci jsou prostě předávány z vnitrostátních parlamentů do Bruselu, ale neodráží se to v těch vnitrostátních předvolebních kampaních. A důležité je, že se rozhoduje přece o evropských tématech i v jednotlivých členských státech, vlastně prostřednictvím členských států, jejich vlád které to potom předkládají Brusel. A kdo je kontroluje? No jejich vnitrostátní parlamenty, jinak nikdo. Takže je zde ten problém v tom, že třeba si tento e, mechanismus uvědomit a pokud k tomu dojde, tak ty vnitrostátní parlamenty také budou mnohem více brát vážně svoji evropskou zodpovědnost a budou ji moci také lépe vykonávat. A tím se dostáváme k otázce Evropského parlamentu a spolupráce, protože evropská moc výkonná a rada potřebují také silnou parlamentní kontrolu. No a v tomto duchu jsem toho názoru, že je důležité, aby vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament velice úzce spolupracovaly. Nyní se dostávám takové třetí předběžné poznámce a to je princip subsidiarity. I v případě principu subsidiarity je celá řada nedorozumění. Všeobecně bývá používán jakožto nástroj vnitrostátních parlamentů, který se používá proti evropské politice, proti uzurpaci moci ze strany Evropy nahlíženo z členských států. Ale toto je absolutní nepochopení principu subsidiarity. Tento princip subsidiarity je principem, takovým stavebním kamenem eh, pro EU a je legitimací a předpokladem evropských politik jako takových. A sice, že se prostě na evropské úrovni dělá to, co se nemůže dělat nebo nemůže dělat účinně na vnitrostátní úrovni v oblasti úkolů, které chápeme jako naše úkoly. Takže je to vlastně určitá možnost eh, působit v zájmu občanů Evropy. A ten princip subsidiarity spočívá v tom, že určí, co se tedy má dělat na které úrovni a měl by být využíván i proaktivně a nejenom jako nějaký obraný mechanismus proti Evropě. Některé vnitrostátní parlamenty to bohužel nadále chápou špatně. Když zde hovoříme o systému včasného varování, tak samozřejmě hovoříme o hájení vnitrostátních kompetencí vůči Evropské unii, ale a k tomu zde máme ten princip zelené karty, ta je důležitá, je to zajímavá myšlenka, důležitá myšlenka. Měli bychom zvážit i to, že vnitrostátní parlamenty mají také za úkol promýšlet, eh, kterých cílů chtějí dosáhnout, které úkoly mají, ale nejsou toho schopni dosáhnout na vnitrostátní úrovni a potřebují k dosažení těchto cílů Evropu. To znamená, že Národní parlamenty v duchu principu subsidiarity musí tento vzácný evropský nástroj používat k tomu, aby společně lépe eh, uskutečňovali zájmy svých občanů. Takovýmto sebepojetím a pochopením a uchopením principu subsidiarity je možné potom také nahlížet otázku té meziparlamentní spolupráce, její posilování a také těch deset skvělých otázek, které položil pan Rangel. Já bych se pokusil velice stručně, bodově eh, se věnovat všem deseti otázkám. Za prvé vymezení kompetencí. Jsem toho názoru, že diskusy k tomuto tématu eh, tu bychom neměli dále vést, protože jako příklad zde máme například iniciativu ministerského předsedy Tojchla k konventu, kdy byl ten pokus prostě dát zpátky nějaké kompetence z EU a když potom tady se řeklo dobře, tak které, tak vlastně konvent nenašel, které by to měly být. Potom zde byl David Cameron, ten se o to také pokusil, e, když e, žádal takzvanou e, revizi těch kompetencí a jejich vyváženosti a myslel si, mám tady teď skvělou zbraň proti Evropě. Ale když se to udělalo, tak to pro něj byla naprostá katastrofa a bylo to v podstatě vítězství EU. Protože uh, ta zpráva byla vypracována velice seriózně a nedospěla k žádnému závěru, že by zde byla nějaká kompetence, která je zbytečně přenesena na evropskou úroveň. Takže v této diskusi bychom podle mého názoru neměli pokračovat. Za druhé, systém včasného varování. Ano, nefunguje příliš dobře. Můžeme zde diskutovat o těch lhůtách. Nejsem si úplně jistý, jestli prodloužení té lhůty by znamenalo úspěšnější uplatňování tohoto mechanismu včasného varování úspěšnější, myslím tedy v tom smyslu, že bude například více iniciativ na zastavení určitých eh, legislativních postupů. Já si myslím, že ten, to, že zde máme tento systém a princip subsidiarity, že to vede k tomu, že komise si dává pozor, že to nebude přehánět a nebude předkládat právně akty v rozporu se subsidiaritou. Ale mohli bychom zvážit to, že bychom to možná přece jenom uspořádali eh, trochu realističtějším způsobem. A například tu máme tu myšlenku těch minorit, že bychom ji zabudovali do toho systému. Za prvé si můžeme položit otázku, proč vlastně skupina členských států musí vyvolat tento systém. Proč to musí být skupina? Proč by na to nemohl stačit jediný parlament, který vyvolá tento mechanismus časného varování? Dobře, má to být skupina. Tak eh, když to tak je, tak můžeme ale také zvážit to, že zde v jednotlivých členských státech vlastně dominují v různých zemích různé politické frakce a většinou eh, ovšem jsou v souladu se zastoupením ve vládě a nechtějí tu vládu nějak spochybňovat. Kdybychom teď udělali takový nadstranický pohled, nebo kdyby zde byla nějaká taková koalice, kdyby se řeklo, nejde o řadu několika parlamentů, ale prostě nadefinovalo by se to nějak jinak, že by se řeklo třeba některé parlamenty a v jiných parlamentech minority mohou fungovat společně, že například více sociálně demokratické e, zaměření řekne ne, ne, tohle ne, anebo ti více konzervativní řeknou ne, ne, ne, komise nemůže předkládat ten a ten návrh, protože je v rozporu s principem subsidiarity. No kdyby tomu takto bylo, tak možná by celá ta záležitost, tedy ta spolupráce vyvolaná e, použitím eh, mechanismu včasného varování, že by se to tím pádem spolitizovalo. Ale Evropa nutně potřebuje politizaci. A ne otázku chceme nebo nechceme Evropu, ale otázku, co jsou priority politiky. Jaký je můj pohled na nezaměstnanost, na úsporná opatření, na to či na ono. O to jde. A prostřednictvím takového mechanismu včasného varování by se to možná mohlo projevit lépe. Tím se brzy dostanu také k tématu zelené karty. I ta by mohla být takto uspořádána, že by třeba jeden parlament nebo určitá si koalice z určitého politického směru, kde by byly zastoupeny různé parlamenty, společně poslala iniciativu na komisi. A nyní se táže komise, proč na to vlastně potřebuje normu ve smlouvě, aby na takovéto iniciativy komise reagovala. Je přece samozřejmé, když celá řada parlamentů a politických skupin řekne, komise, prosím, předlož návrh na toto téma. Pokud to bude nějaké rozumné téma, tak určitě komise tomu vyho- vyho, vyhoví a předloží případný návrh. Takže Komise by zde tím pádem také byla lépe orientovaná na parlamenty a na občany a tím by se to celé stalo o něco političtější a také bližší k občanům. A nyní se dostanu k strukturovanému politickému dialogu. Je to zásluha pana Barosa, to je třeba přiznat, Vlastně se to spustilo v roce 2006, vnímili tím ten dialog a od té doby se stalo mnoho. Bylo navzájem povyměňováno mnoho dokumentů, diskutovalo se mnoho témat. Ale když si teď třeba přečtu tuto knihu, kde je velice inteligentní člověk, Jan Kupr, hovoří o vnitrostátních parlamentech po Lisabonské smlouvě a krizi eh, eura, tak pokud ho správně chápu a pokud správně interpretuji to, co slyším z praxe, tak ta celá řada těch nejrůznějších výborů a způsobů spolupráce, no to je pěkné, lidé spolu hovoří, známe se, diskutujeme spolu, no to je skvělé, ale zdá se, že někteří poslanci jsou toho názoru, že je důležitější pracovat prostě doma ve svém volebním okr- okrsku nebo Eh, ve svém parlamentu a nezapojují se do toho dialogu. A zdá se, že to souvisí s tím, že tato nejrůznější grémia nebo fora, to je meziparlamentní spolupráce vlastně nemá, nemají vůbec žádnou rozhodovací kompo, eh, kompetenci. Oni si tam něco řeknou, možná se na něčem dohodnou, no ale vlastně to nikoho nezajímá. Alespoň veřejnost ne. Na veřejnosti nebo v novinách se o tom nic nedočítám. A dochází zde nyní k tomu, že k tomu, nějak komise podnicena k tomu, aby činila kroky, nebo Evropská rada? Já myslím, že ne. Takže by stálo za to zvážit, zda by nebylo rozumné, ba nezbytné, těmto fórum parlamentní spolupráce dát i určité rozhodovací pravomoci nebo kvazi rozhodovací pravomoci. K tomu byl, bylo asi třeba změnit smlouvy. Ale já zde zmíním tři velké oblasti, kde ta spolupráce je ukotvená i ve smlouvách, nebo se to připravuje. Je to článek 13 fiskálního paktu. Je tam řada zajímavých slov, No ale ten výbor nerozhoduje. Potom zahraniční bezpečnostní politika, tam to vypadá také tak. Tam se diskutuje, já nechci říkat, že to není důležité, určitě je to důležité, ale kdyby zde byla nějaká rozhodovací kompetence nebo kompetence vydat nějaký pokyn, kdyby takový, takové to meziparlamentní fórum to mělo, tak politici, ministři a šéfové státu a vlád by tom také více naslouchali tomu, co se tam říká. A tím by se ten parlamentní prvek v Evropské unii posílil. A téma Europolu a ten společný výbor pro dohled. Ti možná mají docela důležité rozhodovací kompetence, ještě to detailně neznám, ale možná, že by to potom mohlo posloužit jako takový model pro ty další výbory. Potom téma zelené karty. Ano, červenou kartu ne. A řeknu vám ještě důvod, proč si myslím, že červená karta není správná věc. Existuje institucionální rovnováha, existuje určitý řád, jak fungují určité postupy a procesy, kde leží kompetence za zodpovědnost. A červená karta by vlastně vytvořila zmatek v tomto systému odpovědnosti. Možná, že některým parlamentům by se to líbilo, kdyby měli možnost ukázat takovou červenou kartu, ale politická kontrola toho, co se v, v Bruselu rozhoduje na základě návrhu komise, rady a parlamentu, ta kompetence leží u těchto e, institucí a je zde to vzájemná zodpovědnost kdy tedy rada se zodpovídá svým vnitrostátním parlamentům a komise Evropskému parlamentu. A kdybychom zde měli červenou kartu, tak eh, by eh, to vlastně ten eh, bylo proti tomu. Někdo zde hovořil o tom, že by to ten systém vlastně jako zmátlo nebo spochybnilo. A možná ještě k, IP, k IPEXu. Já si myslím, že IPEX je úžasný nástroj. Vlastně je to taková informační a komunikační platforma pro meziparlamentní spolupráci, takže je to nezbytná věc pro posílení této spolupráce. Teď je otázka, jestli v rámci IPEXu je také uvažováno o tom, co by se dalo označit jako online nebo virtuální elektronická diskusní fóra. Když tedy dochází k meziparlamentní kooperaci v oblasti určitého tématu a ta spolupráce je smysluplná, když řeší ad hoc určitá témata, a nečlení se to podle oblasti politik, nebo to nepojímá zcela všeobecně, jako to bývá na Kozaku, ale kdyby se ke konkrétním legislativním plánům nebo konkrétním tématům politiky, například politika v oblasti uprchlíků, že by se tam uspořádala meziparlamentní ad hoc spolupráce na určité období, dokud se ten problém nevyřeší. To je důležité, aby to bylo možné a IPEX by zde mohl fungovat eh, pro zorganizování online fóra, za prvé pro poslance všech vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu, a nebo také pro diskusy s veřejností, protože také občané se chtějí zapojit. A já si myslím, že IGF, Internet Governance Forum, by zde mohly, mohlo posloužit jako příklad. Je to obrovská záležitost, kdy v podstatě jsou přítomně nějakých 2000 osob, kteří prostě diskutují ve svých pracovních skupinách, online se to přenáší do světa a koho to zajímá, no tak ten se prostě může připojit na ten stream a prostě online se zapojit také do té diskuse. No a i něco takového by mohlo posílit zapojení občanů. A poslední téma, bod 10, Evropský týden. Ano, to si myslím, že není špatné eh, se občas zaměřit na Evropu, ale přece jenom bych si zde dával pozor a chtěl bych varovat před tím, že by si člověk myslel, dobře, tak zde máme ten Evropský týden, tím je Evropa vyřešena a všechny ostatní týdny v roce můžeme řešit vnitrostátní politiku, protože to by bylo přesně v rozporu s tím, co jsem říkal na začátku, protože vnitrostátní parlamenty jsou evropskými parlamenty, alespoň z nějakých 40 až 50 takže každý týden je evropským týdenem. A poslanci toto musí také jasně vidět a chápat. A, a opravdu si e, říci, že budou ve své každodenní parlamentní činnosti brát Evropu vážně. Děkuji. Děkuji vám. Pane Perniče, nyní tady zahájíme rozpravu. Myslím, že jsme dostala, postoupili ku předu v otázce eh, zelené karty i eh, v souvislosti s vaším příspěvkem a to je důležité. Mám zde 11 až 12 řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Pokud by někdo z vás ještě chtěl vystoupit, tak prosím, vyplňte žlutou, nikoli kartu, ale žlutou přihlášku do diskuse. A budou vždy dva zástupci vnitrostátních parlamentů a jeden z Evropského parlamentu. jako první Daniel Rova z eh, Assemble National France. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji, že jste nadhodil určité otázky, které i my si klademe již delší dobu a děkuji i expertům, kteří obhajovali tady zelenou kartu, protože to my vždycky jsme také chtěli a i Evropský parlament se tomu věnuje. A po tom rychlém úvodu, konkrétně nyní, případně možná i písemně můžeme o tom eh, jednat k tomu, co navrhl zpravodaje. Bylo by vhodné rozšířit mechanismus eh, včasného varování i na otázku proporcionality vedle subsidiarity. Já myslím, že to není v opozici. Často je to velice propojeno. E, e, i e, to dohadování mezi národními parlamenty i by se usnadnilo, kdyby v podstatě ta lhůta byla 10-12 týdnů na místo 8. To by bylo zajímavější určitě. A také se nám zdá, že je rozumné i umožnit menšinové názory, aby se mohly vyjadřovat v těch stanoviscích, které se budou předkládat v kontextu subsidiarity a to by umožnilo, myslím, demokratičtější i bohatší diskuze. To je to, co neustále občané požadují. Abychom i lépe se zhostili na toho evropského semestru, aby se s tím stotožnili národní parlamenty, tak je třeba, abychom i vlastně sladili naše rozpočtové procedury v čase. A také i mm, e, ty, ta stanoviska k národním rozpočtům by měla být e, zveřejněna předtím, než se začne v členských státech e, Eh, eh, rozhodovat o rozpočtech. Zásadní pro nás je propagovat pozitivní roli, eh, kterou mají návrhy národních parlamentů, a, které předkládají třeba komisi. Náš výbor pro evropské záležitosti v našem parlamentu na tom hodně lpí a proto kontrola subsidiarity je pro nás tak podstatná, ale mělo by to především být i poje, projednáváno ne prostřednictvím červené karty tak jak zde jsme slyšeli, i ta žlutá karta spíše dává přednost blokaci než něčemu pozitivnímu. Myslíme si, že národní parlamenty by měly být vlastně takovým mostem mezi Evropou a veřejným míněním a proto ta zelená karta, to je ten mechanismus, který podle mě reaguje, tak jak jsme si již slyšeli, na tento požadavek a my jako my některé parlamenty jsme navrhli určité zelené karty, ale třeba aby nás komise vyslyšela a aby ne, už přestala eh, nám říkat ne, takhle ne, to, to už je tam a či onde a podobně. Takže eh, tady je třeba, eh, aby komise se tím skutečně kolektivně zabývala. A závěrem tři body. Zavedení parlamentní dimenze do řízení eurozóny, samozřejmě podle nějakého mechanismu, který je třeba ještě precizovat. Dále Eh, interparlamentní dialog, a to především v hospodářských a rozpočtových otázkách prostřednictvím té rozpočtové konference, to je článek 13. A tato konference by měla mít možnost eh, eh, přijímat závěry podle jednacího řádu. Dále je třeba trvat na tom, že ty ty přeshraniční nebo nadnárodní kandidátky mají svůj smysl, a vytvořit takovou rovnováhu, dostačující rovnováhu pro eh, národní zástupce, eh, kteří již teď figurují v Evropském parlamentu. Ano, to je důležité, ale já myslím, že to je myšlenka, kterou je možné se třeba zabývat do budoucna. A poslední bod roční zasedání, výroční zasedání, já bych řekla takový kongres, takový týden eh, s národními parlamenty a Evropským parlamentem, to má smysl, pokud eh, my pracujeme s tou představou konventu o budoucnosti Evropy, pokud chceme mít Evropu silnější, demokratičtější a já doufám, i, že potom i se více s ní stotožní naši spoluobčané. Děkuji a druhý řečník na seznamu Regina Bastos. Regina Bastos se portugalského parlamentu. Por cumprimentar eh, o relator Paulo Rangel, eh, que é um profundo. Děkuji, a chci poděkovat panu Rangelovi, který je velkým znalcem této tematiky. A který se i zhostil přípravy eh, tohoto vynikajícího přípravného dokumentu. Lisabonská smlouva je v podstatě smlouvou národních parlamentů, protože poprvé zde se uznává, že národní parlamenty aktivně přispívají dobrému fungování Unie, jak i řekl pan předseda Kazíny. A aktivně, jak on řekl, aktivně, to znamená, že je třeba uznat fakt, že role národních parlamentů jde za rámec tradiční roli eh, kontroly vlád. Ne, jde o eh, kontrolu legislativních návrhů Evropské unie podle principu subsidiarity a jak jsme se slyšeli, to v podstatě eh, i potvrzuje Mm, platnost nebo validnost toho mm, systému včasného varování. My v portugalském parlamentu my máme takový mechanismus, abychom mohli i respektovat lhůty podle smlouvy, abychom vzali do úvahy i limitace eh, našeho portugalského harmonogramu. Ale v roce 2006 jsme zreformovali metodiku této kontroly a tato nová metodika eh, zapojuje různé příslušné parlamentní výbory a i tedy naše autonomní oblasti, tedy eh, ta krajská zastupitelstva nebo autonomní zastupitelstva našich regionů. A eh, protože nám jde o to zapojovat více občanskou společnost, myslet si, že politický dialog mezi námi a komisí je zásadní v rozhodovacích procesech Unie, no to znamená, že eh, to se musí opírat vždycky o striktní prin, respektování principu subsidiarity. I menšinové názory díky i e, tomu, že v příloze budou figurovat výsledky hlasování, tedy v těch dokumentech, které budou posílat národní parlamenty evropským institucím. Já myslím, že to je užitečné, ale mohli bychom ještě udělat více. Já bych uvítala proto návrhy zpravodaje které se toho týkají, ale prostřednictvím e, spíše specializovaného nějakého způsobu, tak bychom se mohli věnovat specializovaným tématům Unie. E, zde ta postava stáleho zpravodaje v Národním parlamentu, to je mm, něco, co bychom mohli zavést, tak jak je to v Evropském parlamentu. Veškeré otázky, které se třeba týkají sociálních práv, evropského semestru, vše, co se týká uh, Eh, tedy eh, těch taksi kontinuálních témat, tak tam by mohl eh, být takový post, takové stále zpravodaje. Také si myslíme, že nadešla chvíle, aby národní parlamenty měly větší slovo a aby mohli prohloubit své kontakty s evropskou legislativou, ale bez toho, aniž bychom šli cestou nějaké revoluce. Eh, ta změna smlouvy hm, samozřejmě není žádoucí zde. Je třeba posílit spolupráci, interparlamentní, meziparlamentní spolupráci a více využívat třeba zasedání kozaku, tak, aby národní parlament a Evropský parlament vedli dialog a aby analyzovali eh, vzájemně své postoje a aby eh, i mm, se více zapojovaly národní parlamenty do rozhodovacích procedur i s rozšířením té iniciativy zelené karty, jak řekla kolegyně z Francie Lerua. Zde i některé národní parlamenty již ze své iniciativy se chopily toho mechanismu zelené karty. I portugalský parlament třeba nám eh, eh, v tématu fiskální transparence je třeba, aby i díky eh, tomuto mechanismu se mohly národní parlamenty aktivněji podílet na evropském budování, protože to je náš společný projekt přece. A eh, to je to, čemu bychom všichni měli sloužit. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Teď jsem na seznamu řečníků já, jakožto koordinátorka své politické skupiny. a náš stínový zpravodaj tady nebyl. Takže já bych si s dovolením na dvě minuty vzala slovo. Le mio, eh, la, la mia domanda je úvaha a otázka. Tak ta vychází v podstatě z otázky našeho zpravodaje Rangela, mm, která se týká otázky zelené karty a mm, tedy takové odlehčené verze, light verze této zelené karty, tedy návrhu národních parlamentů. Ale to, co řekl pan profesor Perníč a další experti a e, i v podstatě všichni členové národních parlamentů jsou pro ten aspekt, jak si mít e, možnost navrhovat, e, iniciovat e, spíše, než něco zakazovat, tedy než něco blokovat. A proto bych chtěla, aby vy jste se k tomu vyjádřili a potom my jako parlament, jako výbor, především se tím budeme zabývat. A to tady otázkou nebo možností, kterou nám dává pan profesor Perníče. To znamená využít ten princip subsidiarity obráceným způsobem. To znamená být z presumpce, že normální, aby národní parlamenty mohly navrhovat něco Evropské komisi, samozřejmě i parlamentu a tak dále, i radě a s, mm, s tím, že eh, by to byly témata otázky v kompetenci Evropské unie, které by bylo možné lépe vyřešit na evropské, na evropské úrovni, ale samozřejmě eh, s tím, že vždycky se bude kontrolovat princip subsidiarity a eh, protože subsidiarita musí být respektována, protože mm, takže toto by určitě navrhlo, dalo možnost, abychom eh, pracovali s mechanismem zelené karty bez toho, že bychom museli novelizovat smlouvu. A tu možnost, to pravomoc mají národní parlamenty a pokud to takto budeme vykládat, tak budeme respektovat smlouvy a nebude to znamenat novelu smlouvy. Jak víte, to není jen tak rychlá věc. Osobně já bych ráda, a to říkám zpravodaji, pracovala tady s touto eh, premisou a samozřejmě bych ráda, abychom eh, hovořili tedy s principem subsidiarity, obrá, obráceným eh, principem subsidiarity, což je zcela legitimní. A druhá poznámka, která v podstatě již byla sformalizována i v návrhu pana profesora Perníče, to je vyhodnotit, zdali by nebylo dobré lépe formalizovat i výsledky, výstupy. Eh, tady nehovořím o rozhodovacích pravomocích kozaků a nebo komise podle článku 13, ale nakonec formalizované návrhy, hm, které by byly tedy návrhy, a hm, kterými potom by se zabývala komise nebo parlament prostřednictvím eh, své, své možnosti eh, iniciovat legislativu. Takže to by mohl být druhý moment, který by posílil ten politický dialog, tedy ten první by byla ta iniciativa národních parlamentů a také by i se posílil politický dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a samozřejmě potom i vůči komisi a dalším institucím. To by mohlo být zajímavé. Děkuji. A nyní intervention. Přecházíme k dalšímu vstupu. A bude to paní Marina Berlingieri z Itálie, z poslanecké sněmovny. Il tema oggetto... Děkuji. Takže toto téma je velice relevantní, především v této fázi, kdy je třeba eh, se dohodnout na budoucích výhledech Evropské unie a případně co změnit eh, v rozhodovacích procesech, tak abychom garantovali větší efektivitu, rychlost eh, přijímání politik v EU. Jde o téma, kterým se věnuje veřejné mínění a mm, které vyhodnocuje různé přístupy různých politických sil, potom ve volbách, které probíhají v různých členských státech. Obecně občané našich zemí projevili několikrát již, a to především jasně, požadavek, že je třeba aktualizovat politiky a pravidla v EU. <laughs> Pomaleji, kvůli tlumočníkům anche per ridurre la i snížili tu propast, která existuje hm, ehm, v očích občanů, tedy eh, hm, hm, občané tedy eh, cítí určitou propast s institucemi a zde proto role parla- národních parlamentů je důležitá, protože to jsou hlavní instance legitimity a politických institucionalizovaných konfrontací. Eh, z tohoto důvodu si myslím, že je třeba vyvinout veškeré úsilí, abychom věnovali maximální pozornost eh, příspěvkům národních parlamentů, protože ty mohou zlepšit eh, rozhodovací procesy v Evropské unii. A zde již o tom hovoří Evropská komise na začátku mandátu, která řekla, že se v tomto bude angažovat a bude více zohledňovat názory nebo stanoviska národních parlamentů k jednotlivým legislativním aktům, ale zatím k tomu úplně nedošlo. Vlastně reakce komise pořád případ eh, v podstatě jsou se spožděním a často ani eh, politicky tedy eh, to není přijatelné. A Evropská komise by měla více se tomuto věnovat, aby se zabránilo riziku, kterého se bojíme, že poroste euroskepse a nedůvěra v evropské instituce. A ze stejných důvodů mm, je třeba mm, ocenit takovou novinku, kterou oznámil Evropský parlament, to znamená rozhodnutí zahrnout veškeré dokumenty národních parlamentů eh, a tam ne pouze tedy odůvodněné stanoviska, ale i ta ostatní tedy mm, v příloze. Takže eh, i diskuse, které často probíhají v, v kontextu meziparlamentní spolupráce na různých konferencích, schůzek, jako třeba v rámci Kozaku, tak zde je třeba eh, se vyhýbat eh, obecným tématům. Jednat konkrétně, zaměřovat se na konkrétní iniciativy, které jsou zrovna důležité. A e, tímto způsobem mm, je třeba, aby různé parlamenty mm, přispívaly užitečně tím, že budou e, ukazovat různé cesty, orientace a tak budou moci ovlivňovat evropská rozhodnutí, abychom se vyhnuli těm dlouhým eh, diskusím, eh, které mm, eh, spíše jak si mm, prohlubují tu propast s občany. Proto je třeba lépe koordinovat i agendy mm, parlamentů i prostřednictvím toho jednoho týdne, který se tomu bude věnovat. A nakonec je třeba více zapojovat evropské poslance také, aby Eh, mohli přímo jednat s konkrétními výbory národních parlamentů v konkrétních tématech, eh, která jsou jejich portfoliu. Je zásadní i mm, dát větší hodnotu Evropskému parlamentu v tomto dialogu s národními parlamenty a tak, aby ta kontrola nad evropskou exekutivou byla efektivnější, abychom zvýšili eh, demokratickou legitimaci Evropského parlamentu, aby se tímto posílila a i mm, vlastně mm, by to mělo eh, ten mm, přeshraniční prvek, jak řekl pan Kazíny, to znamená mít třeba i ty eh, přeshraniční kandidátky. A zde my minulý týden v našem parlamentu jsme na základě komunikace eh, Evropské rady o Brexitu, tak jsme také se k tomuto vyjádřili. Děkuji. Děkuji. A další Edgar Mayer eh, from... Pan Edgar Mayer eh, z Federální rady Rakouského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, pane zpravodaji, kolegové, kolegyně. Já jsem předsedou příslušného výboru v rakouské eh, druhé komoře parlamentu. Rakousko eh, se celkem 29krát mm, vyjádřilo pomocí zdůvodněného stanoviska a více než 40krát prostřednictvím sdělení. Já tady nemám celkem co namítnout. My mm, můžeme říci, že my určitě nejsme Eh, proti Evropě, ale jsme tedy spíše pro kritický dialog v tom evropském procesu. V rámci přeskumu subsidiarity se nám podařilo dosáhnout velmi dobré spolupráce eh, s rakouskými spolkovými zeměmi a eh, Spolková rada je někde mezi těmito zeměmi a mezi eh, federální úrovní. Eh, výbor regionu je tedy dobrým modelem spolupráce eh, mezi federálním parlamentem a parlamenty zemskými. To je příklad hodný následování. A pokud se týče subsidiarity, my jsme navrhli eh, prodloužení na 12 týdnů, tedy prodloužení lhůty, abychom mohli fungovat eh, účinně, ale potřebujeme tady souhlas většiny eh, členských států. My jsme na dobré cestě, pokud se týče zbližování občanů a Evropy o jejíž odcizení se hodně mluví, je dobře, že můžeme debatovat s evropskými poslanci a že je zde můžeme také do celého procesu více zapojit. Tím lze dosáhnout lepšího propojení mezinárodní a regionální úrovně. Já bych chtěl poděkovat eh, paní předsedkyni a panu zprávě Rangelovi za zorganizování dnešního setkání. Myslíme si, že zapojení vnitrostátních parlamentů do evropských záležitostí je dobře, zejména v době, kdy Evropská unie čelí mnoha výzvám v souvislosti eh, s tím, co zde sepsal pan Rangel, tady je obrovská paleta různých témat. A já bych tomu chtěl přidat ještě téma delegovaného právního aktu. My jsme se k tomu vyjadřovali už mnohokrát a můžeme říci, že Spolková rada eh, nekritizuje smysl eh, tohoto nástroje, ale kritizuje to, že se používá příliš často. E, vliv e, rakouského parlamentu v této oblasti se sice od Lisabonské smlouvy zlepšil, ale stále není uspokojivý. E, vliv národních parlamentů na delegované právní akty nebo prováděcí právní akty z hlediska Rakouské státní rady není dostatečný a myslíme si, že bylo vhodné, kdyby se tato otázka zásadně projednala závěrem bych řekl, že nás těší, když komise by v rámci osmitýdenní lhůty také odpovídala naše stanoviska, což se zatím neděje. Děkuji vám. <laughs> Ano, to je velmi případná poznámka. Nyní paní Diana James z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ta debata a proslovy expertního panelu, to všechno bylo velmi zajímavé a jsem velice ráda, že jsem zde. Jedním ze zásadních prvků je sdílená, tedy Evropské unie, je sdílená suverenita a to platí stále ještě pro Velkou Británii navzdory nadcházejícímu Brexitu. Já bych eh, chtěla ze všech těch aspektů zdůraznit eh, jednu klíčovou věc. A sice eh, je to očekávání občanských, tedy evropských občanů o vzájemném, o vzájemného angažmá. To, co kritizují euroskeptické strany, to je prostě taková tajemnost, nedostatek v trialogu, a e, snaha nebo jakýsi pocit, e, že občané nejsou součástí tohoto všeho. Během kampaně před brexitovým referendum e, se často tvrdilo, že nějakých 60 až 70 britského práva pochází z Evropy, z evropských nařízení a směrnic. A myslím, že není třeba o tom pochybovat. A já myslím, že musím být opatrní. My hovoříme o subsidiaritě, ale de facto je to spíše subordinace vnitrostátních parlamentů Evropské unii. Kdybychom si to přiznali, to by pomohlo. Ještě pár eh, komentářů. Eh, hm, hovořilo se, že existuje eh, jak si členové parlamentu, jak evropského, tak vnitrostátních, kteří sedí na dvou žilích. Možná to samozřejmě není možné, ale třeba máme výjimky, které se týkají eh, velšské a skotské eh, vlády, kde tedy toto možné je. Eh, hodně se hovoří o byrokracii, které je hodně a já bych prosila abychom toho nechali. Pokud totiž začneme mm, čím dál tím více eh, přeskoumávat a mm, eh, přeskoumávat v určitých lhůtách na národní úrovni, na evropské úrovni, já myslím, že to ničemu nepomůže, ale to je můj osobní názor. A eh, možná ještě poslední věc. Federální povaha koncepce Evropské unie, ano, to prostě musíme akceptovat, ale myslím si, že bychom měli uvažovat ještě o e, další úrovni, e, něco, co by odpovídalo sněmovně lordů ve Velké e, Británii. Já nechci věci komplikovat, ale všechny členské země se snaží prostě o zjednodušování a transparentnost. Já myslím, že to by pomohlo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní pan Jonis Sarakiotis z řeckého parlamentu. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl srdečně poděkovat všem předřečníkům. Evropská unie se nachází v kritickém okamžiku a musí reagovat na řadu výzev globalizace, nové technologie, dopady na společnost, zaměstnanost, sociální eh, zabezpečení, hospodářská krize, omezování konkurenceschopnosti a více ohledu na občany. Evropská komise zde přišla s řadou iniciativ, eh, například v podobě lepší legislativy. Důležité je, aby eh, v souladu se smlouvou eh, se zdůrazňovala role vnitrostátních parlamentů, poněvadž to je jakési prodloužení principu subsidiarity. Ve smlouvách už je řečeno, jak by si měli počítat, počínat vnitrostátní parlamenty. A de facto to, že to budeme dodržovat, to je vlastně garance demokracie evropských, v evropských institucích. Eh, instituce musí být v kontaktu s občany a v tuto roli se hrávají v mnohém právě vnitrostátní parlamenty. Samozřejmě je třeba si uvědomovat také hranice kompetencí evropských institucí. Je velice žádoucí eh, to, co dělá Evropská komise, totiž omezování byrokracie, ale eh, každopádně to nesmí vést eh, ke zneužívání ustanovení evropských smluv. Máme zde články 290 a 91, eh, které se špatně vykládají, což znamená, eh, že dochází eh, k vynášení nelegislativních, nelegislativních aktů a to vše komplikuje. Evropská komise by se prostě neměla vměšovat do kompetencí, které patří jenom Například v řeckém parlamentu byl zkoumán návrh nařízení Evropské rady a parlamentu, který se týká označování alkoholických nápojů a také eh, etikety pro jiné eh, druhy eh, potravin, včetně ochrany geografických údajů u alkoholických nápojů. A tady je třeba eh, říci, že k tomu, aby se překonaly slabiny eh, v těchto eh, chystaných nařízeních, stačí provést drobné technické úpravy. Evropská komise se snaží učinit určité kroky, které ovšem mohou vést k vytváření nového právního rámce, Eh, který přesahuje platnost eh, článku 290. Já myslím, že tento návrh nařízení by se měl znovu přeskoumat, zejména tedy v zrcadle těchto dvou článků, které jsem zmínil. Děkuji. A jako další promluví pan Vitalino Canas z Portugalska. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně já chci využít této příležitosti a jelikož eh, už eh, předsedkyně výboru pro evropské záležitosti už informovala o našich eh, aktivitách v Evropském parlamentu. A já chci říct ke zprávě Paula Arangela, že jde o zprávu velice významnou nejen pro Evropský parlament, ale také pro reflexy v parlamentech domácích. Chtěla bych, chtěl bych vyjasnit jednu věc. Parlamenty členských států jsou všeobecně demokratickými parlamenty a mají eh, své základní funkce, které jsou jejich smyslem. Tyto parlamenty nemají svou demokratickou legitimitu proto, aby vydávali stanoviska a podporovali cizí iniciativy. Čili mechanismy vyplývající z Lisabonské smlouvy a protokolu jsou důležité proto, aby vnitrostátní parlamenty mohly být ve větší míře zapojeny do života Evropské unie. Jde ovšem o limitano, limitované nástroje, eh, žlutá karta a podobně. Tyto nástroje nejsou zcela v souladu eh, s demokratickou povahou parlamentu. A navíc jde o záležitosti technicko-právní, které je eh, těžko řešit pro politiky, kteří zasedají v těchto vnitrostátních parlamentech. Jistě, že je to problém politický, ovšem má také svůj aspekt právní a také technický, s nimi si tyto vnitrostátní parlamenty těžko mohou poradit. Vnitrostátní parlamenty by měly mít možnost eh, ověřovat respektování principu proporcionality. Ovšem procedurálně je to velmi komplikované, a e, těžko proveditelné. Je to spíše otázka pro soudnictví. Jestliže si občané navolili své vlastní vnitrostátní parlamenty, co tedy očekávají? Očekávají, aby poslanci plnili své hlavní úkoly politické a exekutivní. Ovšem my bychom se měli snažit hledat takové mechanismy, které v souvislosti s tímto demokratickým uspořádáním, eh, který s nimi jsou vcela v souladu. Hovořil se tady o červené kartě, názory jsou zde různé, ale já jsem eh, proto, abychom eh, je, nevím, moc často nepoužívali, ale určitě by to byl velmi účinný nástroj. Tím by se národní parlamenty staly součástí evropské politiky. Čili ne, že by mi šlo o to, aby to někdo často používal, ale prostě eh, mohly by takto vnitrostátní parlamenty lépe vykonávat eh, své eh, pravomoci. Já myslím, že navzdory rozmanitosti názorů se všichni zhodneme na tom, že eh, takováto červená karta by měla být spíše jen krajním řešením. Eh, možná by bylo lepší najít takové nástroje pro vnitrostátní parlamenty, eh, které by mohly na pomoci kontrole exekutivy a přijímání legislativy. Paul Angel hovořil o zelené kartě. Jak řekl, to je hypotéza, s níž již pracuje portugalský parlament, i když samozřejmě je to stále v omezeném měřítku. Představíme-li si, že více parlamentu by se rozhodlo posílit určitou iniciativu, tak to by samozřejmě mohlo takto fungovat. Ale Paul Rangel také hovořil eh, ještě také o eh, národních parlamentech v souvislosti evropské. Eh, Evropská komise každý rok předkládá pracovní program. Tak co kdybychom eh, zařídili Evropský týden vnitrostátních parlamentů za přítomností komisařů a při této příležitosti by vnitrostátní parlamenty Eh, mohli komentovat návrhy Evropské komise. A to by byl jejich přímý příspěvek. A bez ohledu na to, jestli Evropská komise by je potom zohlednila nebo ne, tak by tedy parlamenty členských zemí de facto dělalo, dělali vlastní práci, kontrolovali by exekutivo. Myslím si, že tento návrh pana Oranžela je velmi dobrý a myslím, že si zaslouží podrobný uh, průzkum a podobné studium, včetně hledání vhodných způsobů implementace, aniž bychom narazili na smlouvy. Zdá se, že tento způsob by mohl být hodnou formou mobilizace vnitrostátních parlamentů k efektivní evropské práci. Děkuji. Ramon Hauer za Evropský parlament. Za prvé, paní předsedkyně, chci poděkovat zástupcům národních parlamentů za to, že přijeli a především eh, tedy eh, eh, Děkuji těm, kteří přijeli. 15 států nepoz, ne, nevyslali své zástupce. A chci poděkovat panu Rankelovi a expertům, protože ta diskuze je zajímavé. Velice stručně, aby to bylo jasné, jaké jsou moje názory. Za prvé, mám dojem, že zpráva o subsidiaritě národních parlamentů a podle toho, co tady zaznělo, to jsou mm, zprávy nebo eh, mm, technicky eh, právně komplikované. Já jsem byl také poslancem doma a pamatuji, že jsem se zapojoval do těchto zpráv o subsidiaritě a politické skupiny, tedy kluby v mé zemi v podstatě vůbec nepracovali s návrhy komise. My jsme jenom si přečetli eh, ty zprávy těch právních expertů a pokud právní experti nám řekli ve svém stanovisku, není s tím problém, tak to prošlo. Já si myslím, že ty zprávy o subsidiaritě by se měly obohatit, eh, jak eh, zde zasnělo také, a to především s Mm, s ohledem na to, že v Evropě máme několik členských států, které mají územní uspořádání, kdy jsou eh, ty kompetence eh, mm, delegovány na regiony nebo na spolkové země, ať tomu řekneme, jak řekneme, takže to je důležité si do úvahy. Třeba ze spolkových zemí, jak jsme slyšeli z Rakouska, také by měli mít možnost předkládat spolkové země své, svá stanoviska, nemluvě o těch menšinách také, takže to je k té subsidiaritě solidaritě. Za druhé, já jsem pro zelenou kartu, to je dobrá myšlenka. Ehm, to dává určité příležitosti ke spolupráci ehm, na iniciativách a samozřejmě také i ta žlutá karta. Ano, dejme tomu, ale jsem úplně proti červené kartě. Nebudu opakovat tady tu argumentaci, kterou jsme slyšeli již od některých předřečníků. Myslím si, že co je důležité podle nás, je, aby národní parlamenty měly určitou úroveň debaty o Evropě, která bude častější, intenzivnější, na to máme různé mechanismy. Například si myslím, že kontrola ze strany národních parlamentů, národní parlamenty, když kontrolují exekutivu, třeba při ministry, při jednáních rady, to je důležité. Nezapomínejme, že již asi 8 let od začátku hospodářské krize, tak Evropská rada nebo rada se v podstatě změnila v instituci, která podle mě má příliš velkou moc, tedy větší moc eh, daleko než komise a parlament má čím dál více a více kompetencí a může rozhodovat o hm, otázkách, které se dotýkají občanů, ať je to krize, ekonomická krize a podobně. A otázka je, že Národní parlament musí skutečně vést eh, fundovanou diskuzi o rozhodnutích, která přijímá rada, tedy zástupci vlád. Vlastně to je vynikající příležitost, aby národní parlamenty se chovaly jako evropské instance a hovořily o Evropě. A to je třeba zlepšit různými mechanismy spolupráce. Paolo Rangel navrhuje několik mechanismů, mně se líbí všechny. A ještě bych doplnil nejenom týden v roce, ne, ale v těch velkých debatách o Evropské, v Evropské unii, ať je to o semestru, ať je to o krizi a podobně, tedy ta velká rozhodnutí v hospodářské krizi například, tak tady bychom měli mít eh, diskuze, do kterých se budou více zapojovat národní parlamenty, eh, poslanci, komisaři, a europoslanci, aby se diskutovalo o rozhodnutích přijímaných eh, v Evropě, ale má to přece velký vliv na národní parlamenty. Samozřejmě, že každý v rámci svých kompetencí. A já jsem pro větší spolupráci i mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem. Třeba Eh, tak už máme takové ty vyšetřovací komise. Máme zde problém, že tady my vytváříme různé vyšetřovací komise, jako například o evropské fiskální politice, to jsou ty Panama Papers, nebo o emisích eh, těch dieselových motorů a to znamená určitý pro, prostor pro spolupráci s národními parlamenty. My se musíme snažit to nějak regulovat, protože nakonec přece my všichni eh, eh, plníme mm, ty premisy stejné legitimace, národní či evropské legitimace. A my eh, také třeba, když mm, vytváříme tyto komise, tak my se potom zodpovídáme občanům, mm, kteří volili sice ve své zemi, ale volili Evropský parlament. Takže zde je třeba vytvořit určitý mechanismus spolupráce, který bude intenzivnější, protože národní parlamenty eh, často hovoří více o Evropě, ale nemohou nechávat, eh, tedy eh, je třeba, pardon, aby národní parlamenty více mluvili o Evropě a nechávali to jen tak na okraji. Mrs. Katalin. Děkuji, není. Katalin Sobor Děkuji, je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali. Skutečně je to pro nás velké potěšení se vyjádřit. Milí kolegové, podle Lisabonské smlouvy, eh, smlouvy, tak tam se hovoří o zapojení národních parlamentů do evropských procesů, takže vidíme, že to je více a více důležité. Jsme přesvědčeni, že je třeba více zdůrazňovat E, e, i význam těch různých stanovisek národních parlamentů, ale e, v praxi se samozřejmě existuje zde procedura trialogu, což je sice něco, co probíhá v Bruselu, kde se rozhoduje, ale veřejnost o tom ani neví. Takže je to takové za zavřenými dveřmi. A 40 pro mm, legislativy jde přes trialog, tedy asi 25 trialogů každý týden v Evropském parlamentu. Ale ty trialogy neexistují právně řečeno a nefigurují ani ve smlouvě, ani veřejnost, ani národní parlamenty, nemají žádnou možnost vůbec se dozvědět, jak takovéto trialogy probíhají. I když tato praktika často se používá s cílem urychlit vyjednávání o legislativě, tak není to transparentní ani demokratické. E, trialog probíhá někde za zavřenými dveřmi v, v uvozovkách za účasti tří institucí, tedy komise, parlamentu a rady. Milí kolegové, chci vás upozornit na fakt, že národní parlamenty nemají vůbec možnost se e, zapojit do e, těchto trialogů a ty trialogy se šíří, množí a e, tato praktika podkopává roli národních parlamentů ve smyslu Lisabonské smlouvy. Otázka zní, jak lze tuto vážnou věc vyřešit. Podle mě e, by bylo e, lepší omezeně aplikovat tento mechanismus trialogu, což bude ku prospěchu normálního fungování Evropské unie. Děkuji. Eh, ah, A dalším řečníkem je Perlaž Beres z Evropského parlamentu. A stínová zpravodajka za socialistickou frakci ke zprávě našeho kolegy Rangela. Děkuji za tuto diskuzi. Skutečně já jsem překvapená eh, eh, tím, když slyším, že je třeba tedy eh, eh, jak si více tedy multiplikovat tyto diskuze, které se týkají naší suverenity a já bez nostalgie si pamatuji na tu myšlenku, kdy již v minulosti v rámci konventu se hovořilo o e, takovém kongresu, o takovýchto týdnech společných diskuzí mezi parlamenty. To je sice dobré, ale je to velice náročné, protože to se dotýká harmonogramu, je třeba sledit naše harmonogramy, kalendáře a pokud skutečně chceme, aby ta diskuze byla reálnou diskuzí eh, o tématech, kde existuje sdílená suverenita, tak já si myslím, že eh, příští novela smlouvy asi nezruší tu sdílenou suverenitu a nerozdělí to opět na dva typy suverenity, a proto takové dialogy jsou důležité, když je zde tato sdílená suverenita. A dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co, jak teď bude probíhat vaše, naše vyjednávání 27 zemí o Brexitu, protože to je důležité. Brexit v podstatě bude takovou příležitostí, jak adaptovat eh, určité procesy fungování a Brexit pro nás je takovou výzvou. Eh, eh, jakou roli tedy by mohli hrát národní poslanci při formulaci výsledku, který bude určitě komplikovaný? Já neříkám, že Brexit je chybou národních parlamentů. To neříkám tím. Já říkám, že kdyby národní mm, parlamenty byly lépe, více zapojeny do toho, co se vůbec děje v Evropské unii, tak možná by byly z toho lépe čelit eh, těm, kteří byli pro Brexit, eh, což si myslím, že je věc velice špatná, jak pro Spojené království, tak pro Evropskou unii, ale musíme to vzít potaz, protože o tom rozhodl britský lid. A ještě nakonec tři věci navíc. První, eh, vidím, že se opět otevírá diskuze o subsidiaritě a proporcionalitě. Já bych ráda, abychom pracovali se všemi instituty, ale co mě zajímá, je výsledek vždycky. Eh, já jsem pamatuju na diskuzi mezi Filipem Segenem, který byl pro suverénní Francii, a Klausem Henschem, který byl pro federální uspořádání Evropy, tak si pamatuji, německý socialista, pamatuju si na jejich diskuzi, kdy se dohodli nakonec eh, na tom, že subsidiarita, někteří to vidí jako možnost, jak zpětně získat kompetence, jiní to vidí zase naopak, takže ta subsidiarita může hrát obo, oběmi směry. A proporcionalita velice často se využívá nebo zneužívá, abychom se vyhnuli tomu Eh, globálnímu pravidlu, což není dobré. A eh, já myslím, že pokud jde o eh, zelenou kartu, já myslím, že ta, to již nazrálo, tento mechanismus. Je to taková možnost vlastně, jak jít před a, a mm, jak si jak sladit tady tempo práce Evropského parlamentu s národními parlamenty. A druhá věc, já jsem překvapena právě, že v tomto kontextu Brexitu, kdy ta otázka prohlubování měnové hospodářské unie, tato otázka hm, teď je jaksi prioritou, tak že dnes odpoledne se tím nezabýváme. Co to znamená? Já jsem, já, já jsem proti tomu, abychom měli parlament eurozóny, který by byl složen pouze z národních parlamentů. Tady <clears throat> nemáme čas o tom mluvit, to určitě ještě přijde, ale každá úroveň, parlamentní úroveň by měla být zapojena do řízení zóny. E, tím je třeba se zabývat určitě také. A poslední bod, ty, jak si ty kandidátky, přeshraniční kandidátky, národní kandidátky. Tady my máme diskuzi zde v parlamentu už o tom a spolu s pravodajové to vědí, takže jednak jsou zde někteří, kteří by chtěli zrušit veškerá křesla, která má Spojené království, takže ti. Potom někteří chtějí, chtějí by chtěli nalézt buď všechno tedy eh, jít tou cestou tedy těch nadnárodních eh, kandidátek a někteří jenom že zase naopak. Takže já jsem pro zlatou střední cestu. Teď od Lisabonské smlouvy existuje nerovnováha, pokud je o zastoupení členských států v parlamentu. A to není pěkné. A tudíž. Eh, ono teď, když už uschnul inkoust na smlouvě, tak je těžké to eh, zpátky zrevidovat, protože to je jednomyslné hlasování v radě. A jeden ze způsobů, ze způsobů jak získat e, souhlas rady, aby ta rovnováha mezi státy byla lepší, je právě použít takovou malou kvótu, takovou část těch kandidátů, kandidátek britských, tak aby došlo k lepšímu nastolení rovnováhy, lepší rovnováhy e, členských států v parlamentu, v Evropském parlamentu. To podle mě je naléhavé, protože pokud zde nebude demokratické zastoupení, tak je tady problém. A co udělat s návrhem těch nadnárodních kandidátek? Jak někteří z vás vědí, protože velice často jsme o tom již mluvili, já e, již dlouho e, jsem tedy tady poslankyní a já mm, jsem byla pro ale vím, že v posledním funkčním období se o tom radši vůbec nemluvilo. A já souhlasím, ano, je třeba o tom mluvit a podpořit tento návrh, ale nechci, aby to blokovalo mm, všechno ostatní rozhodnutí. Ne. Parlament předloží legislativní návrh třeba, ale důležité je, abychom si řekli, jaké jsou priority, hierarchie priority. Za prvé, lepší rovnováha spravedlivá rovnováha mezi členskými státy, pokud je o jejich zastoupení v parlamentu, čemuž dnes tak není. My máme situaci, že mm, by měly být země, které by měly mít méně eh, křesel a některé země jako moje země, které by měly mít 6 eh, či dokonce 11 poslanců navíc. A to je priorita. A potom, pokud zde budeme mít možnost, pokud zde bude jednomyslnost v radě, pokud je o ty kandidátky, tak já budu pro ty nadnárodní kandidátky. Ale nesmíme to podmiňovat zájemně, protože jinak se nikam nedostaneme. Eh, děkuji vám. Ještě máme dva řečníky. Kazimír Ujazdovský z Evropského parlamentu, prosím, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že je v zájmu Evropské unie hledat reálný politický dialog s vnitrostátními parlamenty jako celkem, jako institucí. Možná, že se neshoduji s panem profesorem Perničem ve dvou věcech. Za prvé v otázce přítomnosti evropské tématiky na národní úrovni. Myslím, že ta přítomnost je silnější než kdykoliv dříve eh, referendum o Brexitu, volby ve Francii, eh, v Holandsku. Ty se skutečně velmi dotýkají evropské tématiky. V době krize role vnitrostátních parlamentů bude narůstat. A v této souvislosti je třeba eh, uvažovat o tom, jak tedy eh, provádět dialog evropských eh, institucí s vnitrostátními parlamenty jako institucí. A pokud tyto instituce se obrátí na menšiny, tak to je vlastně jakási dezintegrace těchto institucí. Poslanci na národní úrovni mají mandát eh, legislativní a také mají kontrolovat vládu, ale nemají mandát ke konání na evropské úrovni. Proto tedy eh, je třeba, aby parlamenty jako celek byly nějak reprezentovány. No a pokud se týče eh, debat o žluté nebo oranžové a červené kartě, tak eh, v podstatě tento nástroj není příliš reálný. Kdyby eh, Evropská komise pozitivně reagovala na velmi, velmi mm, Eh, vzácné případy použity, použití eh, žluté karty, tak to by bylo de facto eh, krok k učinění jaksi reálného instrumentu z té žluté karty. Ovšem ta červená karta, to je vlastně jenom důsledek nereagování na žlutou kartu. Nevím, jak jinak bys to používala. Myslím si, eh, a tady někdo řekl, že ta subsidiarita eh, to je buď ano nebo ne a komise eh, těžko může přiznat, že ji narušila. A podobně jako pan senátor Hampl a jako pan Mašárek Horn si myslím, že nejlepší by bylo jaksi ten, ten formálně neustanovený dialog, Eh, kde bychom tedy přešli k tomu principu proporcionality. Ale myslím si, že nyní je eh, míč na straně Evropské komise. Evropská komise, Evropský parlament eh, musí nejdříve projevit vůli k upřímnému dialogu a možná, a to už je takové jakési doporučení pro pana poslance Ranžela, kterému děkuji za uspořádání tohoto slyšení, k tomuto dokumentu. Tady je možné uvažovat o tom, jak popsat mechanismy, které by vyhovovaly a přáli by reálnému politickému dialogu mezi komisí, Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty eh, v duchu principu proporcionality. To by mohl být eh, de facto jeden z důležitých prvků námi připravované zprávy. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Nyní jsme se dostali na závěr, už nemám další řečníky. Dal bych tedy, dal bych tedy na pět minut slovo našim expertům a potom panu Rangelovi na to, aby vyvodil závěry a zareagoval. Takže prosím, pan Dorn. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zpráva pana poslance Rangela i následná debata na toto téma, které jsem se mohl zúčastnit, eh, podle mě posunuli naše chápání situace v níž se nacházíme a posunuli ho vpřed. Jde tedy o to, že v debatě jsem zaznamenal nejméně eh, dvě, řekl bych, sady návrhů. první eh, taková hromádka doporučení, tak tu bych eh, popsal jako cosi takového goticky vznešeného. Spočívalo by to vše v tom, aby to, co probíhá v parlamentech, bylo ještě více prosyceno evropskými záležitostmi. To je vlastně jakási europeizace vnitrostátních parlamentů. A de facto nejradikálněji se v tomto smyslu vyjádřil pan profesor Pernice. A e, také de facto evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, by jakýmsi způsobem organizovaly e, vnitropolitický život e, v národních celcích. A e, problém je v tom, že navzdory šlechetným úmyslům by to narazilo na velmi tuhý odpor. A asi by došlo k radikálnímu prohloubení stávající krize. A druhá skupina doporučení, a e, tady jsou e, blížší mému srdci, e, jsou takové přízemnější. Leo Strauss řekl na téma renesance, která nahradila gotiku, že se, bojuje, že se buduje při zemi, ale solidně. A to, tak bych to řekl také já a de facto pan zpravodaj to eh, také už eh, de facto zahrnul tím, že výrazněji podtrhl princip subsidiarity. Ovšem eh, k těmto solidním a nepřemrštěným návrhům patřím také část návrhu týkající se zelené karty. Nevíme, co z toho sejde, ale eh, je možné bez velkého rizika s tím experimentovat. prostě nevíme, jestli tím něco vybudujeme, ale rozhodně nic nezbouráme. A to je, to je věc, eh, která si zaslouží eh, tak nějak eh, opatrně na tom uvažovat. Já vám děkuji za přizvání k diskuse a děkuji ještě jednou panu zpravodajovi za odvedenou práci. Thank you. Uh, and now the... Děkuji. A nyní pan profesor Pernice. Děkuji. Já bych se chtěl připojit ke slovům díků za tyto velice podnětné otázky, zajímavou diskusi a celou řadu podnětů, které zde zazněly. Myslím, že jsem se zde naučil více, než čím jsem mohl přispět. Dovolte mi, abych zde zmínil tři drobné záležitosti. První na adresu zástupce eh, rakouského parlamentu. Já osobně sleduji hlavně německou scénu a mám pocit, že tam je přečte jenom taková pozice eh, bránit se proti eh, tomu, co přichází z Evropy. Pokud to v Rakousku má tento konstruktivní charakter, tak výborně blahopřeji vám k tomu. Tedy to je tě, ta řada těch dokumentů, které podáváte. Druhé téma, stručně, otázka subsidiarita a přeskoumání eh, kompetence a proporcionality. Na mě to působí následovně, když si chceme tedy říci, proč se vlastně halí subsidiarita do Eh, toho systému včasného varování, ale není tomu tak u kompetence a proporcionality. Mohlo by to být proto, že o kompetencích každopádně rozhoduje soudní dvůr. Samozřejmě kompetence je předpokladem eh, analýzy subsidiarity, ale jádro otázky spočívá v té otázce, zda tu je nebo není kompetence a ta otázka je ze svého principu otázka právní a musí tou právní otázkou také zůstat, aby v posledku o tom mohl rozhodovat soudní dvůr. A proporcionalita, přiměřenost. I zde existuje určitá právní doktrína, jak se proporcionalita definuje, ale to u subsidiarity není, protože subsidiarita je politická otázka, proto se vnáší na politické grémium a to by se mělo zohlednit, když teď přemýšlíme o tom, že bychom v tom systému včasného eh, varování rozšířili ta kritéria. Samozřejmě jsou uvažována vždy, když se o tom eh, diskutuje, ale přece jenom bychom je měli také od sebe nadále oddělovat. Potom něco k eh, té meziparlamentní spolupráci. A to souvisí s tím systémem zelené karty. To, co já si odnáším z naší dnešní diskuse, je následující myšlenka. Možná by bylo dobré se tematicky zaměřovat, tedy vést mezi parlamentní dialogy, které by byly tematicky zaměřené, zvláště mezi Evropským parlamentem a zástupci vnitrostátních parlamentů. Zaměřovat se na specifické otázky, ať už jsou to návrhy Evropské komise třeba k tématu ochrany Eh, údajů, to je velké téma, nebo problematická oblast, která ještě není vyřešená, to je otázka uprchlíků, nebo TTIP, nebo v minulosti CETA. To jsou tematické oblasti, které by se takto vnášely do toho meziparlamentního dialogu a to dané fórum by se využilo k tomu, aby například tedy prostřednictvím zelené karty Eh, byl zde určitý návrh směřovaný na komisi, nebo prostě vznikla iniciativa, která by měla podporu různých vnitrostátních parlamentů a možná i Evropského parlamentu po určitém vzájemném odsouhlasení, po intenzivní diskusi, by prostě byl podán takovýto návrh komisi a to si myslím, že by bylo přínosné a ten návrh, pokud by byl jakž tak rozumný, by jistě měl úspěch u komise a já věřím parlamentům, vnitrostátním parlamentům, že něco rozumného jistě navrhnou. A potom by tedy takovýto dialog byl vhodný pro tu zelenou kartu, ale i pro to e, včasné varování a tu včasnou kontrolu subsidiarity. Když se tam prostě sejdou zástupci parlamentu, tak můžou také vypracovat společnou pozici týkající se této záležitosti včasného varování. Dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat za to, že jsem zde mohl být s vámi a že jsme mohli společně o těchto tématech přemýšlet. Děkuji vám. Děkuji našim odborníkům. A nyní pro závěrečné slovo dostane eh, Mikrofon opět zpravodaj Paul Rangel. Děkuji vám, paní předsedkyně, já bych chtěl promluvit velice stručně. Pokusím se schrnout to, co se zde zaznělo. Začal bych tou otázkou červené karty. Já souhlasím s panem senátorem Hamplem i dalšími, kteří zde vystoupili když se hájí možnost červené karty, ale já bych zde měl takový kompromis s, eh, s tím pohledem pana profesora Pernečeho. Když máme nějaké určité požadavky, které možná jsou lehčí charakteru pro žlutou kartu, potom je to náročnější pro oranžovou kartu, tak ještě ta laťka by měla být výše pro tu kartu červenou, ale ono by to e, si žádalo změnu smlouvy, takže ono je to možná umělá otázka. Ale potom tu máme tu zelenou kartu. A to také plně podporuje a vidím, že to má také širokou podporu. To by se mohlo nějakým způsobem zařídit. U té zelené karty to přece jenom není tak náročné, ty podmínky pro zelenou kartu. Protože je to karta, která něco navrhuje. My jsme eh, v souvislosti s to, to zprávou o této otázce také diskutovali zde na výboru a někteří kolegové zde měli opravdu velice zajímavé a inteligentní poznámky v tom smyslu, že by zelená karta mohla být použita vlastně jako karta červená, protože když už máme nějakou evropskou legislativu a když někdo navrhne, aby se ta legislativa odstranila, odvolala, tak je to vlastně velice snadný přístup, jak zde tedy zahájit diskusy o eh, tomto tématu. Jistě je to jenom jeden eh, z mnoha návrhů, ale asi by s tím nebyl eh, velký eh, problém. Určitě zde je určitý manévrovací prostor. Já proto také nesouhlasím s tím, co říkal portugalský kolega, který je také významným právníkem, říká, že se někdy zaměřujeme na určité pravomoce, které nejsou v jádru Ehm, aktivit parlamentu, ale já také podporuji ten názor, že vlastně hlavní úkol vnitrostátních parlamentů v souvislosti s Evropou je eh, vlastně ta kontrolní pravomoc. A některé parlamenty zde velice účinně eh, kontrolují svoji vládu a její aktivitu nejenom na radě ministrů, ale i v Evropské eh, eh, radě, které jsou svým způsobem také jakýmsi politickým orgánem, jakýmsi kolegiem šéf států a vlád. A to je, myslím, ten hlavní úkol vnitrostátních parlamentů. Ale také máme zkušenosti v Evropě, možná ne v Portugalsku, ale v řadě eh, evropských parlamentů, které jsou eh, eh, dvojkomorové, že mají pouze nějakou třeba konzultativní pravomoc, někde mají pravomoc vetovat legislativu a podobně. A v souvislosti s evropskou legislativou je důležité zde mít tedy ten poradní hlas, který doporučuje E, určitou opatrnost, určité věci a podobně. Něco jako například House of Lords. A to je typické u těch e, dvoukomorových systémů, nebo zde máme téměř systém tříkomorový. Já si myslím, že to tedy není v rozporu s, řekněme, ústavní rolí e, vnitrostátních parlamentů, co by parlamentů. Potom téma subsidiarity. Já plně souhlasím s definicí pana profesora Pernice a také paní Breso eh, v tomto duchu vyjádřila, že subsidiariat je jakýsi architektonický princip a není jednosměrný, je svým způsobem bilaterální, reciproční. Já jsem před několika lety e, napsal e, příspěvek o subsidiaritě a federalismu a tehdy jsem to formuloval takto. E, je vlastně optimálně teritoriální. Jaksi územně optimální. To je obsah principu subsidiarity. vyjadřuje se nějak obsahu. Takže zde se možná názorově liším. Takže máme zde eh, úroveň lokální, národní, evropskou nebo globální. Prostě se říká, že by to mělo být na té nejúčinnější úrovni. Takže je to vlastně neutrální. Neříkáme, že všechno by mělo být na um, obcích nebo na OSN. Je prostě důležité najít tu nejvhodnější úroveň, nejvhodnější rovinu. A také bych zde zareagoval na kolegyni Dianu James, která měla velice zajímavý příspěvek a uvedla, že subsidiarita znamená subordinaci. To je podle mě naprosté nepochopení tohoto principu. Proč? Celá řada legislativy týkající se EU je na úrovni EU z důvodu jednotného vnitřního trhu. A jednotlivé státy by jinak musely mít prostě svoji vlastní legislativu, aby nahradili evropská pravidla. A pokud chcete mít jednotný trh, to je myslím něco, mm, co také Britové svým způsobem hájí. Oni svým způsobem byli tvůrci eh, jednotného trhu, jejich komisaři zde byli velice aktivní ale samozřejmě harmonizace a normalizace zde musí být, protože jinak by vnitřní trh nefungoval. Takže pokud zde máte celoevropský trh, tak potřebujete pro něj mít celoevropská pravidla, protože jinak to nebude společný otevřený trh. A jak jste viděli, tak jsme formulovali tyto otázky otevřeným způsobem, protože se opravdu těšíme a spoléháme na příspěvky vnitrostátních parlamentů. Protože chápete, že nemůžeme být příliš otevření například vůči zelené kartě. E, vidíme, že každý hájí tuto myšlenku, no skoro každý. A možná, že v jiných oblastech budou jiné možnosti. Také vítám tu myšlenku eh, Evropského týdne, který by se měl zaměřit eh, na velice konkrétní záležitost a ne, aby to byl jenom nějaký obecný dialog. Možná je zde docela kvalitní nástroj komise pro tuto diskusi. A eh, nebo například bychom se mohli věnovat otázce Eh, bezpečnosti a spravedlnosti nebo evropskému tématu. To by také mohl být eh, konkrétní návrh pro takovouto iniciativu, který by mohl dobře fungovat. Já jsem tedy velice spokojen s naším dnešním setkáním a chci poděkovat zvláště zástupcům jednotlivých parlamentů za eh, jejich účast a příspěvky, které byly pro nás velice důležité a podnětné. Děkuji. Děkuji. Eh, končíme tady eh, skvěle na čas, dokonce i o trochu dříve. Děkuji vám velice, že jste sem přišli a takovým zajímavým způsobem s námi diskutovali. A prostřednictvím zprávy Paula Rangela poskytnujeme odpovědi, není to nějaká diskuse bez výsledků, zpráva zohlední vaše návrhy, které zde zazněly. Takže vám děkujeme a